Dámy a pánové, vážení kolegové, eh, po tom dnešním raním maratonu hlasování dnes odpoledne přejdeme k celé řadě velice důležitých témat. Nejprve tedy bod 14 na eh, pořadu jednání, plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Takže to je ten dlouhodobý scénář ochrany životního prostředí EU a scénář pro bezuhlíkové hospodářství. Rozhodli jsme se k tomu vypracovat zprávu a prodiskutovat, eh, určit pozici parlamentu k tomuto tématu. Máme zde zpravodaje, to je Chris Davis. A ten nám předložil pracovní dokument, o kterém budeme dnes diskutovat a já mu tímto předávám slovo. Krysy, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, že jste nám poskytl příležitost to prodiskutovat. Eh, poslanců tu mnoho nemáme, ale eh, hlasovat eh, o, tom, o této zprávě budeme zde na výboru a v parlamentu mm, brzy příští rok a může to být jedno z nejdůležitějších témat, které se bude diskutovat. Nízkouhlíkové hospodářství stanovuje cíl pro Evropskou unii na snížení emisí skleníkových plynů eh, o 80 do roku 2050. Cestou zde máme několik milníků o 40% eh, oproti eh, hodnotám z roku 1990 do roku 2000, 2030 eh, a o 60% do roku 2040. Je důležité zohlednit všechny dokumenty, které Rada a parlament již předložili. Ty odrážejí to, co říká mezivládní panel pro změnu klimatu v tom smyslu, že je nutné snížit emise skleníkových plynů o 80% do roku 2050. Nicméně, momentálně má eh, Evropa jediný cíl a to je těch 20% do roku 2020. Celý tento plán, pokud bude schválen, eh, připravuje prostor pro Evropskou komisi a pro aktivitu z její strany, což si myslím, že zcela mění eh, náš přístup Momentálně je tento dokument v šuplíku, abychom tak řekli, na radě. A pokud parlament tuto zprávu podpoří, je to hezké gesto, ale nebude mít eh, velkého politického významu, protože eh, sečteno a potrženo je musí schválit ještě rada. Pokud parlament však tuto zprávu zamítne, eh, například v souvislosti s tím, co se dělo v červnu s Eh, se zprávou pana Akarta parlament řekne, že eh, nechce se touto cestou ubírat, tak komisi uvolní ruce, protože nemá smysl vytvářet eh, nové politiky, které budou v radě zablokovány a parlament je bude zamítat. Byl by to, byla by to obrovská rána celé strategii pro boj se změnami klimatu Evropské unie. Máme zde dvě otázky, na které se musíme ptát. Jsou to otázky jasné, a jsou to otázky, které leží v základu mnoha politických rozhodnutí evropských poslanců i ministrů. Jednak věříme opravdu, že většina vědců na světě má pravdu, když říká, že nastává změna klimatu způsobená člověkem a že nastává rychlostí, která je nebezpečná pro budoucnost Eh, této planety. Pokud tomu věříme, tak bychom si měli dělat skutečné starosti, protože v loni v roce 2010 se světové emise zvýšily o téměř 6%, což je nejrychlejší zvyšování v historii. A vzpomeneme-li si na to, co říkal mezivládní panel eh, o změnách klimatu před několika lety, kdy se mluvilo o tom, že se musí emise eh, snižovat a to konkrétně do roku 2015, tak podíváme-li se na to, co se děje teď, eh, je nám jasné, že nemáme vůbec žádnou naději, že tohoto cíle dosáhneme. A tím pádem máme výhled eh, v tomto století dožít se změn teplot o plus 4 stupně, ne o původně stanovované plus 2 a vlastně není vůbec žádný limit pro to, kde se eh, tato změna teploty zastaví. Samozřejmě ne všichni poslanci, ne všichni ministři, ne všichni voliči souhlasí s většinovým vědeckým názorem. A e, já jsem rád, že pan Krámer, můj kolega a já jsme e, podnikli výměnu názorů, jak si podařilo se nám je rozšířit mezi členy tohoto výboru v e-mailu, e, kde nastíníme rozdíly mezi svými přístupy, protože jen jedině tak vznikne diskuse. A druhá otázka je toto. Pokud neexistuje mezinárodní dohoda budeme my sami podnikat první kroky? To je takzvaná ta polská otázka. To je otázka, na kterou se Polsko může ptát. Stojí nám to za to eh, odstavovat naše uhelné elektrárny, které poskytují 95% naší energie, když v Číně se staví jako na běžícím páse? To je velmi složitá otázka. Já říkám, že je v zájmu Evropské unie investovat do nových technologií a redukovat emise z našeho energetického sektoru. Je samozřejmě pravda, že Čína neustále staví uhelné elektrárny a že čínské emise stoupají opravdu závratně a podobně to platí pro jiné rozvojové země, jako je například Indie. Ale faktem je také to, že Čína je v současnosti největším eh, vývojářem zelených technologií na světě a celý čínský pětiletý plán je založen na rozvoji takovýchto nových technologií. Můžeme si dovolit vynechat tuto etapu? Jaká bude budoucnost? Budoucnost neleží za 20, za 30 nebo za 40 let u uhelných elektráren. A i přes stávající situaci to jasně vidíme. Určitě všichni vidíme, jaká budoucnost bude. Bude se jednat o nízkouhlíkové technologie. Do značné míry už eh, pokulháváme ve výrobě například solárních technologií oproti dálnovýchodným zemím a já si myslím, že není v našem zájmu eh, ponechat výhodu někomu jinému i v této oblasti. Naprosto zásadní z hlediska emisí je eh, sektor energetický. Až 60 emisí pochází z, ze spalování uhlí a zemního plynu. Ale v rámci evropského energetického sektoru v současnosti panuje velká nejistota a eh, velmi malá touha investovat, protože my jako Evropská unie jim nedáváme dosti jasné signály. Euroelectric, eh, která, eh, to je asociace, která zastupuje většinu společností vyrábějící energii, si stanovila vlastní cestovní mapu, eh, což jsou cíle podporované například IPCC a OSN. A fakt, že e, tato asociace představila vlastní plán, e, značí to, že si myslí, že tento plán a redukce v něm zastoupené jsou reálné. Stanovují si přitom dvě kritéria. Říkají, když chcete, abychom tohoto dosáhli, musíte udělat dvě věci. Jednak musíte nám umožnit používat e, všechny nástroje, které máme k dispozici. A nesmíte nás omezovat při používání jaderné energie, kde to je vhodné, nesmíte nás omezovat nasazování technologií zachycování uhlíku, kde to je vhodné. V některých zemích to samozřejmě nebude možné, například v Rakousku, tam to nebude potřeba, protože v Rakousku už mají velké zastoupení obnovitelných technologií, ale v jiných zemích to potřeba bude, takže nesmíme jim smazovat, svazovat ruce. A druhý požadavek je, musíme zlepšit, zreformovat, posílit, rozchodit eh, evropský systém eh, obchodu s emisemi protože jeho účelem bylo snížit eh, emise uhlí CO2 o 1,74 ročně a kromě toho měl tento systém ještě sekundární cíl, ze kterého jsme si my hodně slibovali, je podpořit eh, nízkouhlíkové technologie. Ale ta cena uhlíku je tak nízká, že ten signál tam prostě není. Eh, není nepochází z něj ta jistota, kterou tento průmyslový sektor potřebuje. Průmyslový sektor říká, a o tom všichni víme, když jsme o ETS diskutovali před třemi nebo čtyřmi nebo kolika lety, my jsme očekávali, že cena uhlíku bude minimálně 30 euro za tunu a ne, že se potáhne nadále na 15-16 eurech. Očekávali jsme, že do budoucna budeme mít více jistoty, ale nyní ty predikce jsou takové, že eh, ceny CO2 se v podstatě mezi dneškem a 2020 nijak výrazně nezvýší, pokud nic nepodnikneme. A eh, asociace výrobců energií říká, že je potřeba něco dělat. Pokud zvýšíme cenu uhlíku, tím, že pozastavíme, eh, pozastavíme dotace, tím, že Eh, zpřísníme SZP tím, že zavedeme jasné stropy, zavedeme marži nad tím 1,74%, tak sám trh podpoří investice a sám trh vygeneruje potřebné signály. My to potřebujeme udělat nyní. Eh, nelze zavést přísnější stropy nyní, ale měli bychom si stanovit jasné datum, kdy se to stane například čtvrté období v ETS eh, e po roce 2020. Možná, že to bude v roce 2025 nebo v roce 2030, ale měli bychom jasně rozhodnout a říci veřejně, kdy se toto stane. A to bychom měli udělat už nyní, aby si průmyslový sektor mohl naplánovat investice. Čím více času na to budou mít, tím ambicioznější budou ve svých investičních plánech. Eh, tím bych v podstatě mohl svůj příspěvek zakončit, pane předsedo. Eh, stojíme před měnícím se světem Způsob, jakým budeme řídit naše hospodářství, se jednoznačně změní v příštích několika desetiletích. Někteří na tom budou prospívat, jiní naopak. Některé společnosti přežijí, jiné ne. Některé země budou mezi těmi vítězi, některé budou mezi těmi poraženými. A to, jak je to nastaveno nyní, znamená, že pokud nebu- nezačneme investovat, nezačneme dávat správné signály a správnou strukturu průmyslovému sektoru, aby tyto investice mohly proniknout, budeme i my na té straně na té straně poražených. A to si nemůžeme dovolit. Děkuji za pozornost. Thank you very much, uh, Chris. Děkuji mnohokrát, Krisi, za tento úvod eh, toho, co doufám bude velice angažovaná debata. Eh, v naší politické skupině eh, byl veliký zájem na stínovém zpravodajství k této zprávě. Byla celá řada kolegů, kteří se ucházeli o toto téma. A od Lindy jsem dostal Eh, tu možnost, že smím Krise doprovázet eh, v této naší zprávě. Kris řekl, že toto je možná nejdůležitější zpráva z vlastní iniciativy, kterou děláme. Jiná témata jsou také závažná, ale je pravda, že to je jedno z nejvzrušivějších témat a bude to jistě velmi zajímavá zpráva, protože zřídka kdy děláme zprávy, eh, které by hleděly 40-50 let dopředu. Taková vize v politice nebývá běžná. Většinou se řeší problémy ad hoc, eh, kde se spíše staráme o řešení Eh, konkrétní situace, nebo kde se zaobíráme desetiletým plánem a to už je dost daleko viděno. A tady se politika odvožuje hledět až do poloviny našeho století. A myslím si, že je to tak správné a že je to tak také nezbytné, protože dynamika existující v tomto světě je tak obrovská, a protože potřebujeme dlouhodobý scénář, abychom mohli dosáhnout eh, tohoto cíle a sice stabilizovat eh, tu teplotu na plus 2 stupně Celsia. Všichni známe ty příčiny, rostoucí počet obyvatel, eh, rostoucí celosvětohospodářský růst, větší spotřeba energií a víme, že v tomto desetiletí i v dalším desetiletí ještě mnohé k tomu přijde, k tomu, co již teď existuje. A proto si můžeme blahopřát, že Evropská unie, a tady je třeba říct vlastně i Spojené státy, mají vizi do roku 2050 a víme, že existují velké investiční cykly, již to tady zaznělo, elektrárenc české hospodářství má prostě budoucí investice na příštích 30 až 50 let. To znamená, elektrárny, které budou stavěny v tomto desetiletí, ty budou stát ještě v roce 2040 a možná, že i v roce 2050. A mm, tady je důležité vytvořit naprosto jasno, a sice eh, jakým směrem se chce politika obírat, co chce průmysl, jaký dopad to bude mít na společnost a jak můžeme zavčasu se přeorientovat. Měli jsme tu tu šternovou zprávu, diskutovali jsme o ní a jedním ze závěrů bylo, že potřebujeme včasné investice a včasnou orientaci, což je daleko levnější a účinnější v nákladech než pozdní orientace. A skutečně Myslím si, že toto desetiletí do roku 2020 bude rozhodující pro to, zda se nám vůbec podaří dosáhnout toho zvratu při snižování klimatických eh, změn. Víme, že eh, to nebude snadné. Když se podíváme do dokumentu komise, tak se vlastně jedná o tři, čtyři velké sektory. Je to energetický sektor, který musí být takřka mm, bez splodin CO2, abychom mohli dosáhnout tohoto cíle. Průmysl musí ve vysoké míře až do 3 až 87 zredukovat svoje splodiny. Když se podíváme na dopravu, lodní dopravu, a na dopravu leteckou, tak tady musí dojít ke změně 61 až 74 To znamená, i e, co se týče budov, e, tak vlastně stavba budov by měla být prostá CO2. To znamená, že budeme potřebovat mít e, budovy s nulovou energetickou náročností. V dopravě víme, že je třeba, aby E, elektromotory nahradily stávající motory. Máme tady vizi vodíkových vozidel a možná i jiných e, pohonů. V energetickém sektoru tady máme volbu mezi obnovitelnými zdroji energie, i když, a to také zaznělo, některé jdou do směru atomové energie, která alespoň ve své výrobě je prostá CO2, ale zda je celý cyklus výroby energie prost CO2, to je otázka. Máme tady také CCS technologie a musíme nalézt odpověď. Co tady děláme, je vlastně nová průmyslová revoluce, eh, která přinese ehm, vítěze i poražené budou existovat průmysly, které zaniknou a budou existovat průmysly, které budou růst, a nebo možná vzniknou i nová odvětví. Domnívám se, že bychom i z tohoto aspektu konverzního měli pohlížet na to, jakým způsobem to politika může vyrovnat. Chceme mít co možná nejvíc vítězů a co možná nejméně poražených. A bude zapotřebí veškerého mm, instrumentária politiky ke kompenzacím, k motivaci, k pobídkám. Budeme potřebovat nové profese, budeme potřebovat kvalifikace, které dnes eh, existují jenom zřídka. Evropský sociální fond eh, tady má velkou úlohu ve členských státech a v regionech, eh, ve velkoměstských aglomeracích budeme jistě potřebovat i fond pro regionální politiku. A budeme mít lidi, kteří budou hodně trpět při tom přechodu, protože za prvé to stojí peníze a bude to dražší. Téma energie a chudoba je jistě téma, které je třeba také zohlednit. Myslím si, že je správné při této vizi 2050 popisovat jednotlivé mezikroky 2030, 2040, protože tam to bude napínavé. Máme určitý rámec až do roku 2020 a teď je na čase, abychom činili rozhodnutí, jak by to mělo pokračovat. Vidím, že Romana Sizeli k nám přišla která dělá eh, za ITRE tuto zprávu. ITRE je příslušný výbor pro energetickou politiku a potřebujeme spolupráci s ITREM v této oblasti. A je třeba říci, jaký bude cíl u obnovitelných energií do roku 2030, jaký bude cíl energetické účinnosti v roce 2030. A tuto práci musí vykonat jako příslušný výbor ITRE. A tedy tady budeme spolupracovat. Chtěla jsem se zmínit ještě o dvou záležitostech. Sedmý rámcový výzkumný program musí také pomoci. Je tady příliš málo peněz pro obnovitelné energie. Všude jsou mezery. U větrné energie, o energie využívající příliv a odliv je třeba prostě investovat více do těchto perspektivních průmyslových odvětví. A nakonec potřebujeme správné cenové signály. Kolega Krys již na to upozornil. O ceně za uhlík 7 euro nebo 16 euro to není zvládnutelné. Je třeba vymyslet nové ideje, jak stanovit, jak vysílat správné cenové signály, které by pomohly a přispěly k novým investicím. Také chci ještě zmínit carbon leakage. Souhlasím s tím, že tady máme skutečně Ehm, konkurence se zelenými technologiemi. Evropa by neměla vyčkávat. Máme také sektory, které budou mít problémy a carbon leakage je součástí koncepce pakliže partneři ve světě ehm, nepotáhnou s námi za jeden konec provazu, pak musí existovat nějaká kompenzace, nějaké vyrovnání, alespoň mezní, když Prostě někteří by z toho měli mít nespravedlivým způsobem výhodu z toho, co my budeme dělat. Máme tady dlouhý seznam řečníků, takže teď si dovolím dát slovo Romaně, prosím. Chvále lepa, gospod predsednik. Děkuji, pane předsedo. Tentokrát mám trošku jinou roli než při usnesení o změně klimatu. Protože teď tady nezastupuji výbor ITRE, ale jsem stínovou zpravodajkou za svou skupinu. Já s vámi souhlasím. Souhlasím s tím, co uváděl zpravodaj. Toto je opravdu důležitý dokument. A já sama ho vidím takto. Musíme ho projednat. Musíme se dohodnout na tom, co udělat po roce 2020 musíme si vyhradit víc času na opatření po roce 2020. A není dobré zacházet do detailů. Nemusíme tomu věnovat příliš velkou energii. Stačí, abychom se dohodli na základních směrech. A proto bych si přála, aby tento dokument, který z toho nakonec vyplyne, získal velkou podporu. Až se budeme věnovat dalším opatřením, můžeme se dohodnout na tom, jak naplnit naše cíle do roku 2020. Já si myslím, že ten dokument komise připravila ve správnou chvíli. A cíl je takový, abychom dosáhli maximálního navýšení teploty o 2 stupně Celsia, protože přechod k nízkouhlíkové ekonomice si žádá také změnu paradigmatu, Potřebujeme novou infrastrukturu, nové technologie a proto také velké investice. A celá desetiletí uplatňování opatření. Musíme zajistit stabilitu. Abychom tuto stabilitu měli, potřebujeme také společné cíle. Diskuze o tomto dokumentu podle mě nebude posuzovat, jestli máme nebo nemáme správné cíle. Cíle už byly stanoveny a musíme jich dosáhnout. Nicméně ptám se sama sebe, kdybychom si měli stanovit nové cíle a až si je stanovíme, jaké cíle by to měly být. V současné chvíli je těžké říct, co bude správným cílem v roce 2030 nebo 2040 nebo 2050. Ale cíle si stanovit musíme. A musíme to udělat v mezinárodním měřítku. Ty cíle musí být mezinárodní a já skutečně doufám, že na diskuzi o tomto dokumentu si uděláme dost času, abychom zohlednili i to, co se stane po konferenci o změně klimatu, která proběhne v prosinci tohoto roku. A přála bych si, abychom řádně pojednali snižování emisí, protože zatím se ta diskuze omezila jen na snížení produkce, ale je velice důležité, pokud to všechno myslíme vážně, abychom si také probrali, jaké emise souvisí s naším životním stylem. To znamená, že se musíme zamyslet nad vším, co musíme udělat z hlediska každodenního života, Musíme se zamyslet nad tím, kolik emisí působíme, protože teprve pak bude naš, naše diskuze důvěryhodná, až budeme také vystupovat na mezinárodní scéně. Pouze tak dokážeme omezit emise. A pouze tak dokážeme posoudit, co vlastně znamená únik uhlíku. Souhlasím s tím, co bylo řečeno, souhlasím s tím, že obnova ekonomiky, ekonomiky je možná prostřednictvím udržitelného vývoje. A to znamená, že máme průmysl, energetický sektor jako jakési prostředníky. Tady vidíme staré technologie, které nejsou dostačující a proto budeme potřebovat velké investice. Dokument komise obsahuje analýzu pro jednotlivé sektory, vy už jste ty sektory zmiňovali. Já to nebudu opakovat, ale myslím si, že tento přístup je dobrý. A skutečně se musíme zamyslet nad tím, jak tento přístup šířit v mezinárodním měřítku při vyjednávání o změně klimatu. Emise nesnížíme, pokud nebudeme brát vážně také technologický vývoj. A proto potřebujeme investice. Proto musíme podpořit výzkum, vývoj, inovace. A tyto cíle musíme také propojit s osmým výzkumným programem, na kterém teď pracujeme. Komise letos na podzim připraví související dokument. to, čeho chceme dosáhnout do roku 2020, musí také odpovídat tomu, jak přistupujeme k, ke změně klimatu a k řešení jednotlivých problémů. A musí to také ovlivnit diskuzi o finančních výhledech. Pokud je o mezinárodní měřítko, já si myslím, že to je velice důležitá věc. Nesmíme to zanedbávat, nesmíme to nechat stranou. Udržitelný vývoj musí zahrnovat tři aspekty. Aspekt sociální, konkurenceschopnost a životní prostředí. A musí to všechno probíhat na mezinárodní scéně. Pořád jsou tady určité otevřené otázky. A když jsem ten dokument četla, tak jsem si sama sobě položila určité otázky. Já jsem četla spoustu knih na toto téma. Vím, že máme určité finanční nástroje, které by nám mohly umožnit dosáhnout cílů v oblasti klimatu, ale samozřejmě to také závisí na tom, jaké využijeme nástroje a jakou cenu si stanovíme. A já myslím, že bychom potřebovali analýzu jednotlivých přístupů. A tu měla zpracovat komise, abychom ji my mohli posoudit. A pokud jde o to odhadované snížení emisí uhlíku 80%, mě by zajímalo, kolik to stojí jednotlivé občany. Musíme mít technologická hlediska neutrální. Nesmíme se předem vzdávat určitých typů technologie. A tady mám otázku na komisi. Zatím byla jako jedna z možností pro rok 2020 zmíněna pouze eh, technologie jaderného štěpení a mě by zajímalo, jak komise dospěla k určitým tvrzením, když posuzovala jadernou energetiku a podíl jaderné energetiky na elektrickém, pardon, energetickém mixu. Já si stejně myslím, že bychom se měli zaměřit na obnovitelné energie a na energetickou účinnost. Já myslím, že návrh zpravodaje je výborný. Já bych řekla, že bychom se měli zaměřit na konkrétní opatření, jak už bylo řečeno na začátku. Tento přístup je podle mě správný, ale měli bychom zacházet do příliš velkých podrobností. S tím dokumentem komise v současné podobě úplně nesouhlasíme. ale myslím, že parlament by měl vydat jakási vodítka a doufám, že se nám podaří dosáhnout velkého koncensu a také doufám a věřím, že tento dokument můžeme využít k tomu, aby parlament vyvíjel tlak v tomto ohledu, ale musíme být realisté. Tolik tedy moje počáteční připomínky. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Romano, za příspěvek. Já jsem byl špatným příkladem 10 minut, vy jste 10 minut, takže koordinátoři dostanou 5, 6, 7 a ostatní potom 3, protože ten seznam máme dlouhý. Nicméně, pokud to bude možné, tak to zkraťte. Vy už jste měla tu zprávu 20 plus a už jste toho říkala hodně. Když začneme takto, tak můžeme počítat i vaši řečnickou dobu z dnešního dopoledne, pane předsedo. Nicméně já se pokusím o co největší stručnost u této věci. Na úvod bych řekl, že pokaždé, když mluvíme o, cest, mluvíme o cestovní mapě do roku 2050, všichni mluví hrozně rychle, protože se zdá, že to je opravdu dlouhá cesta, která nás čeká. A já myslím, že je zásadní, abychom si všichni uvědomili, že když mluvíme o cestovní mapě pro rok 2050 u této věci, žádáme v podstatě úplnou transformaci naší ekonomiky. A tam musí začít na různých úrovních určitých případech zítra, v některých případech to stačí pozítří. Ale rok 2050 se stále přibližuje a myslím, že si to opravdu musíme všichni uvědomit a zpravodaj to také zdůrazňuje ve svém pracovním dokumentu. Já myslím, že kritika cestovní mapy Evropské komise jednoznačně ukazuje, že komise hned na samotném počátku uvádí, že potřebujeme přechod k nízkouhlíkové ekonomice, který bude účinný z hlediska vynaložených prostředků. Ale když se podíváme na milníky komise, oni se zatím nestanoví cíle, říkají tomu milníky. Asi jim strašně dlouho trvalo, než na to přišli. Je to krásné a dobře. Milníky, cíle, to nazvete jak chcete. Vidíte, že za 40 let od roku 1990 do roku 2030 chceme snižovat o 40% a potom v posledních 20 letech o dalších 40%. Takže 40 let nám bude trvat 40% a potom dalších 20 let budeme mít na dalších 40%. To vůbec není lineární a já myslím, že ten dokument na začátku uvádí, že neúčinnější z hlediska vynaložených prostředků je lineární snižování. Nicméně to, co oni tady uvádí jako milníky, rozhodně není lineární. Veškeré to úsilí nás čeká někdy v budoucnu já myslím, že to je špatné, protože v některých sektorech se něco musí dělat hned aby přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku umožnili dalším sektorům v pozdější fázi. Takže tady toto musíme jako parlament jednoznačně uvést. Mimochodem, pokud lineárně snižujeme od roku 1990 do roku 2030, tak to znamená 10% každou, eh, každé desetiletí. Nicméně to je jenom taková poznámka stranou. Já myslím, že je velice důležité, abychom jako parlament zdůraznili sektorový přístup pokud budeme mluvit o této cestovní mapě. Například, jak říkal i pan Davis, když se opravdu podíváte na ten přechod v ekonomice, pak energetický sektor je jedním z klíčových sektorů, který musí postupovat jako první. Pokud se nezmění, drasticky nezmění energetický sektor, pokud nepřejde na obnovitelnou budoucnost, pak samozřejmě budou muset počkat všechny ostatní sektory, které jsou závislé na sektoru energetickém. A já myslím, že to ukazuje, nakolik je důležité, aby ten energetický sektor byl na čele, aby postoval jako první. A pak ta další věc, všichni samozřejmě mluví o nízkém uhlíku a o nízkouhlíkovém obsahu, ale co to vlastně znamená? Budeme mluvit o úplně jiném energetickém sektoru, pokud dlouhodobě půjde hlavně o udržitelné zdroje energie, nebo stoprocentně, anebo přechod na plyn, to je něco úplně jiného. To pak ten energetický sektor bude vypadat úplně jinak pokud budeme využívat uhlí plus něco navíc a pak, dejme tomu, přejdeme na jadernou energetiku. Bude to znamenat, že mluvíme o úplně jiném energetickém sektoru a je úplně jasné, že pokud chceme z dlouhodobého hlediska udržitelný, obnovitelný sektor, musíme ty změny dělat hned. A nezachycovat jenom určité emise uhlíku s tím, že stejně nakonec budeme mít uhelné elektrárny. A velice důležitá je účinnost, a to musíme stále více zdůrazňovat. Když se podíváme na všechny studie, které zatím byly zpracovány, a já vím, že paní Jordan žádá další studie, ale těch studií už je hodně. A když se podíváte na všechny ty studie, ve všech se jednoznačně uvádí, že pokud chcete tento přechod a pokud chcete, aby byl co nejlevnější, pak se opravdu musíme postarat o to, že budeme účinní z hlediska vynaložené energie, protože čím méně budeme plítvat energii, tím méně ji musíme nahradit a tím méně budeme potřebovat dovozu ze zemí mimo EU a tím méně musíme hledat alternativy. To je skutečně klíčový aspekt, který musíme zdůraznit ještě jednou. Samozřejmě, protože energetická účinnost je jedním z hlavních témat, které musíme projednat i v tomto výboru. Samozřejmě v úzké spolupráci s výborem ITRE, A pak je velice důležité, abychom něco udělali okamžitě. To musí být také v této zprávě, protože všichni se dohodneme na dlouhodobých cílech, můžeme se o tom popovídat, ale musíme také zdůraznit, že musíme udělat něco okamžitě, abychom tento přechod k zelené ekonomice umožnili. Dobře, já netrvám na slově zelená ekonomika, protože já vím, že někteří lidé to spojí s naším hnutím. My tomu prostě říkáme ekonomika budoucnosti nebo obnovitelná ekonomika. To je úplně jedno. Jde prostě o ekonomiku budoucnosti, to je úplně jasné. A potřebujeme určité jednoznačné kroky, opatření, jak jsem říkal, přechod v energetickém sektoru za prvé. Za druhé, investice v dopravním sektoru, protože to je obtížnější odvětví, které také musí přejít k této ekonomice budoucnosti. Takže doprava musí udělat něco víc. A za třetí, musíme zajistit, že budeme mít i cenové pobídky. Abychom vyslali správné cenové signály pro průmysl, aby průmysl investoval do nových technologií, místo toho, aby levně nakupoval kredity na CO2. A pak se musíme věnovat konkrétním věcem, třeba e, současný systém ETS. A poslední věc, pane předsedo, já si myslím, že musíme také projednat znovu set aside, abychom vyslali správný cenový signál, abychom stimulovali ceny, správné ceny CO2. Pane Davisi, já jsem si celkem jistý, že to s tou zprávou nedopadne tak, jako s tou mojí. Protože, jak vidíte, čas plyne, Stále více důležitých lidí si uvědomuje, že potřebujeme dobré ceny. Například společnost Shell také žádá set aside, protože také čeká ten cenový signál. A proto je celkem jisté, že nakonec se na tom dohodneme. I na těch krátkodobých opatřeních. A nejenom na té účinnosti pro 2050. To je asi dobrý signál pro pana Davise, protože to asi znamená, že tu jeho zprávu všichni podpoří. Thank you and you have been a pioneer. Děkuji. Eh, očekávám, že budete pionýrem toho širokého konsenzu napříč politickým spektrem pro eh, zprávu pana Davise. Madame de, eh, Děkuji. Já také souhlasím s tím, eh, co bylo řečeno ohledně těch mezikroků nebo milníků po boku dlouhodobých cílů a souhlasím také s tím, že když chceme plnit tyto eh, střednědobé cíle, musí to být cíle praktické, které nás udrží na správné cestě, což znamená, že odkládání těch eh, závazků na příští generace nestačí. Musíme zkrátka dodržet to, co si řekneme. Také si myslím, že v rámci toho, co se doposud řeklo, o těch cílích, které existují e, například pro rok 2020, je jasné, že je potřeba je znovu formulovat. Neměli bychom e, se odklánět od těch 30%, e, o kterých se mluvilo na výboru Envy v minulosti. Já si myslím, že je třeba jasně říct, že toto je důležité, ačkoliv v, té, v tom cestovním plánu je dnes 25%, je naprosto zásadní v rámci toho, co říkal Joe Leinen a ostatní, že průmysl musí vědět, co je za obzorem. Pokud eh, nechceme zcela jasně říct, že se hovoří o nějakých vzdálených cílech, ale chceme říct, že se hovoří o praktických krocích ve středně i dlouhodobém horizontu. Musíme jasně říct, kam se může investovat a tak dále. Když to neuděláme, tak se zkrátka v rámci EU neudělá to, co je potřeba a předběhnou nás, jak říkal Chris, jiní. Pro mě není to není otázka konkurenceschopnosti ve smyslu, jestli si můžeme dovolit tyto kroky, spíše je to otázka, zda si je můžeme dovolit neudělat. Protože zatím to neděláme a myslím si, že v blízké budoucnosti uvidíme, že je podniknou jiní, kteří nás předběhnou a poté my, kteří pak až tehdy budeme ty kroky chtít podnikat, budeme technologie muset importovat z jiných částí světa. Rovněž je potřeba hovořit nejen o inovacích a potřebných investicích do inovací, ale o naprosto jasných příspěvcích eh, ve smyslu pozitivních dopadů pozitivních dopadů jednostranných kroků i v případě absence mezinárodní dohody. Musíme zdůraznit, že i z lokálního hlediska takovéto kroky mají smysl. Například u nás eh, máme jeden přístav, který rok od roku eh, přijímal méně lodí, eh, stále více lidí se propouštělo a nakonec se rozhodli přepnout na obnovitelné zdroje energie, začali využívat energii přílivu a odlivu a byla to změna pozitivní. Ta změna neznamenala další ztrátu pracovních míst, neznamenala žádný problém eh, pro eh, tento průmyslový sektor. Když se to udělá dobře, samozřejmě budou vítězové a budou poražení, ale eh, i v rámci jednoho průmyslového segmentu může změna pomoct. Eh, myslím si, že je velice jasné, že energetický sektor EU potřebuje jasné signály. Eh, pro mě tedy osobně například jaderná energie není obnovitelným zdrojem energie. Eh, nesouhlasím s kýmkoliv, kdo říká, že je. Souhlasím ale s tím, co se řeklo o um, energetické účinnosti. Musíme v této zprávě jasně říci, jak je důležitá energetická účinnost pro dosažení tohoto cílu. To je naprosto zásadní věc, nemá smysl hovořit o cestovním plánu, který by neobsahoval energetickou účinnost jako hlavní téma. Eh, jak bylo také řečeno, eh, důležité jsou i okamžité činnosti. Vybrala bych jednu, která zazněla, kterou jste konec konců zmínil i vy v minulosti, pane předsedo. To je potřeba investic do sektoru dopravního. Je naprosto zásadní, abychom byli schopni Eh, jasně ukázat potřebu investic a inovací a výzkumu v sektoru, eh, v sektoru dopravy. A nakonec chápu to, co bylo doposud řečeno. V tom smyslu, že máme vypracovat pracovní dokument, který eh, dá k dispozici parlamentu silné argumenty do budoucna Samozřejmě musíme poděkovat Chrisovi Davisovi na to, co uvádí v pracovním dokumentu, ale musíme se zaměřit na zcela konkrétní činnosti, které musí být zmíněny v návrhu zprávy. Musí to být konkrétní body stanoveny eh, ve smyslu toho, jaké budou konkrétní cíle, že se nebudou odkládat povinnosti na příští, eh, příští generace a na to, jakým způsobem se budou provádět přechody a investice eh, tak, jak je vyžaduje změna eh, v budoucnosti. To znamená inovativní, dobře umístěné investice a vysílání dobrých signálů průmyslovým sektorům v tom smyslu, že změna bude a že jim pomůže, že jim pouze nebude házet klacky pod nohy. Děkuji. Děkuji vám, Barbro. Dále Oreste Rossi, prosím. Sí, grazie, presidente. Beh, innanzitutto... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte abych eh, zeleným především kolegovi Eichhortovi řekl, že je to sice správné, ale zase to tak až nejde. Možná, že před sebou máte také vodu, kde je eh, vnitřce v níše CO2. Člověk by měl začít sám od sebe, no ale teď legrácky stranou k tomu pracovnímu dokumentu. Vlastně již od 80. let máme před sebou eh, toto téma. Již tehdy se vyskytly v 80. letech první signály, kdy se říkalo ano, eh, máme tady klimatickou změnu, bude se zvyšovat teplota a od té doby jsme slyšeli všechno možné eh, a stále se z toho nic. Stále z toho nic nevzešlo. A myslím, že to téma tak obšírné, že to nelze sepsat v jednom dokumentu. Je tady celá řada bodů, které rozhodně nezdílím. Například, že vůbec musí docházet ke klimatickým změnám. Nemáme pochyby, ale říkáme pakliže, tak to musí docházet v celosvětovém měřítku, vždyť již neexistuje žádný rozdíl. Pakliže tedy některé eh, energeticky náročné podniky zavřeme, ale jiné země budou eh, otvírat, tak to nic nepomůže. Celosvětové znečištění, to je prostě celosvětový problém. A když podnik není eh, v Evropě konkurenceschopný, ale přestěhuje se do Číny a bude pokračovat ve své výrobě, která přináší splodiny, tak nám to nic nepomůže. Hmm nepomůže ani eh, praštit pěstí do stolu. Měli bychom teď skutečně všechny země, eh, které přispívají ke znečišťování, donužit k tomu, aby snížili tyto emise. A nebo musíme mít odvahu k navyšování celních poplatků za výrobky ze zemí, kde je intenzivní výroba na CO2. A nebo si budeme sami stále něco nalhávat. Čili tady u nás teď zavírat podniky a potom se domnívat, že to přinese změnu klimatu nebo zvrácení klimatických změn, tak nám to mnoho nepomůže. Když se podíváme na hodnoty udávající <coughs> stoupání CO2, například tady máme uveden Havaj. No dobře, možná, že by se to mělo taky ještě vědecky přeskoumat, jestli je to třeba způsobeno tím, že tam docházelo k sopečným výbuchům nedávno a během měsíce mohou vzniknout enormní emise, které mohou být přenášeny dál a dál. Neříkám, že to tak bylo, ale je třeba to vědecky proskoumat do roku 2050 redukce 80%, no to je teda skutečně čirá utopie. Abychom tady měli vodíková vozidla, k tomu budeme potřebovat nejprve vědecké inovace, a to je enormní, na to budeme potřebovat nejprve prostředky do výzkumu a když se nám to podaří, tak možná, že se nám někdy podaří vyvinout alternativní energie, které nebudou způsobovat tolik znečištění a které přispějí ke snížení emisí. Ale pakliže již teď hovoříme eh, v Evropě, která se nachází v krizi, že tady chceme si dát cíl snížení do roku 2050 o 80 to je jako kdybychom řekli, už se ne, nevyplácí investovat v Evropě, jděte do třetích zemí, tam se můžete pořádně vydovádět a vyřádit. Prostě politik a legislativec si něco takového nemůže dovolit. To je neuvěřitelné, jak je možné vůbec napsat, že v automobilovém průmyslu nebudou existovat žádné negativní dopady. Všechny ekonomické indikátory, všechny časopisy ukazují, že dochází k velkému poklesu prodeje a zisku automobilových výrobců, že se náklady zvyšují. Přece vůbec nelze říci, že neexistovaly žádné dopady. No, e, zřejmě tento zpravodaj vůbec nečetl hospodářské noviny, a zjevně vůbec netuší, že co se týče automobilového průmyslu, tento vězí v obrovské krizi. Některé podniky se zavírají, jiné překládají svou výrobu, jiné to plánují. Evropská unie. když se tady říká, že Evropská unie by měla být autonomní i v oblasti snižování emisí, třeba že nedojde k žádné mezinárodní dohodě, no to snad není pravda. To je tedy skutečně čistě politicky inspirovaný dokument, je to skutečně nesku... neuvěřitelné. Děkuji vám, pane Rosty, za vaše jasné stanovisko. Ten, um... Tak a teď má slovo Mario Perillo. Eh, pardon, Olga Kramer musí odejít ve čtyři hodiny, takže já bych navrhl, že dostane slova ona a poté vy, Mario Perillo. Ano? Takže prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, že mi dáváte přednost. Jsem vám za to velice vděčný. Hovoříme o pracovním dokumentu. Eh, to je správné místo pro debatu. Toto je, myslím, ta správná platforma a i ta správná chvíle. Proto uh, hovořit uh, o věcech o něco méně emocionálně, jak, než jak se to dělo v minulosti. Já pocházím z bývalé Německé demokratické republiky. A u nás se objevila obrovská skepse, zejména po převratu, vůči všem politických plánů, zejména když to jsou plány daleko do budoucna. Proč? Protože v, v, eh, historicky vždy selhávaly a byly e, odtržené od reality. Eh, často to bylo velice kuriózní, jaká vlastně byla eh, realita. Například ten velký socialistický plán na přebudování, eh, přebudování Sovětského svazu. Eh, tehdy chtěl Stalin na Sibiři vyslat do nebes atomové slunce, které by sloužilo jako zdroj energie pro tamní zemědělce. Dnes se na to díváme s úsměvem, protože všichni vědí, že takovéhle plány zkrátka nefungují. Dnes je otázka, i stále aktuální, jaké technologie vlastně máme použít. Tehdy eh, se hovořilo o něčem daleko primitivnější, ale eh, v nedávné historii zaznělo z dohod vysokých politiků, že eh, Německa, Německo by mělo energii získávat pouze z atomu. A to už dnes vidíme, že zase neplatí. Takže když dnes píšem, děláme plány na 50 let do budoucna, tak jsou to všechno odhady když eh, se máme zamýšlet nad tím, jaké eh, technologie budeme mít k dispozici v roce 2050, tak je to zkrátka, tak je to zkrátka utopie, protože to nemůžeme vědět. Před několika málo desítkami let by si nikdo ne, ne, ne, nevymyslel, že budou existovat takové mobilní technologie nebo obnovitelné zdroje energie, jako máme dnes. Takže já bych navrhoval, abychom se vyhnuli takovému osudu, eh, s jakým se střetly plány tehdy generalisima Stalina. Eh, nebudu eh, mluvit příliš dlouho, chci hovořit o dvou věcech. Myslím si, že je nejvyšší čas zeptat se sami sebe, víme všechno komplexně a definitivně, co způsobuje změnu klimatu? protože už několik, des, několik let se spoleháme na ten panel IPCC a já mám dojem, že je na místě ptát se, já nechci nic předjímat. Já se chci zeptat, je to skutečně objektivní věda? protože je spousta vědců, kteří se odklánějí od jejich stanoviska a vůbec odcházejí z toho panelu, říkají, že jim tam nikdo nenaslouchá, protože mají jiný názor. Máme spoustu závěrů, které se dělají, aniž by se dě- prováděly pro- podle vědeckého principu eh, peer review, to znamená kontroly eh, od kolegů. Eh, Chris Davis zde eh, cituje eh, Hadley Center ve Velké Británii, které sleduje změny stupňů Celsia a předvídá změnu o 3 až 5 stupňů eh, do roku 2100. Eh, já bych podobně mohl citovat jiné vědecké instituty, které docházejí úplně k jiným závěrům. Například můžeme hovořit o zvyšující se roli slunce při změnách klimatu. Hans von Stoich, jeden německý vědec, eh, vůbec CO2 jako faktor změny klimatu nezvažuje a říká, že ho, obdi- že, že ho ohromuje eh, to, jak někteří politici a i kolegové vědci eh, se kloní pouze k CO2 jako zdroj změny klimatu. Takže prosím, zeptejme se, je toto, není toto náhodou pouze něco, co má potvrdit náš politický záměr? Ehm, měli bychom se ptát, jaké jsou skutečné skutečné skutečnosti existuje spousta zdrojů, které říkají, že vlastně vůbec nevíme, co děláme. A ještě jednu věc chci zmínit. Měli bychom si uvědomit, že zbytek světa nejde v tomto s námi. Nemáme šanci dosáhnout mezinárodní dohody o snižování emisí CO2. Jde zkrátka o to, že hospodářské zájmy jsou důležitější a nelze je překonat. Ale e, není tady nelze říci, dobře, tak dohoda nebude, ale měli bychom spíše hledat jinou cestu. Ta bude mít dva aspekty. Jednak e, e, stanovit si cíle pro vývoj nových technologií v oblasti energetiky, to by, to by byl zájem celého světa a mělo bychom vyvinout strategii, která bude skutečně založena na, na okolnostech způsobujících změny klimatu. Dobrá, takže, protože pan kolega mluvil stručně, dostalo dvě minuty navíc. Slyšeli jsme kolegu Krámra a nyní přejdeme ke zpravodaji za výbor ITRE Mario Pirinho. Prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Davisovi Děkuji za to, že ve svém dokumentu nadnesl tolik důležitých věcí. Skutečně objasnil, jak to vypadá s tou cestovní mapou i v souvislosti se sociální a ekonomickou tkání Evropy. A těch otázek je celá řada, jsou velmi rozmanité. Otevírá to debatu, která podle mě bude obtížná a složitá. snaha vypracovat cestovní mapu pro řadu propojených aspektů, které se týkají nás i výboru ITRE, bude znamenat, že musíme dospět k nějakému koncensu. Musíme se nějak dohodnout před plenárkou. My už se tou cestovní mapou nějakou dobu zabýváme. Zabývá se jí i mezivládní panel pro změnu klimatu. A ukazuje, že je tady přímá vazba mezi množstvím CO2 a nárůstem teploty. teploty. I když ten názor není jednomyslný. A když se podíváme na ekonomiku, která vychází z nízkých emisí uhlíku, abychom dokázali omezit nárůst e, teploty jenom o 2 nebo na 2 stupně Celsia, e, znamenalo by to, že musíme drasticky omezit naše vlastní emise CO2. A jak říkal se Davis, musíme jednat účinně, efektivně a co nejdřív. Ale potřebujeme celkovou ucelenou vizi. Musíme být realisté. A musíme usilovat jenom o to, co je proveditelné. A to, co uděláme nemůže pomáhat jenom životnímu prostředí, ale také vytváření pracovních míst a ekonomice jako takové. A tady je celá řada různých cest, po kterých se musíme vydat. Já se nebudu sám teď pouštět do všech, ale myslím si, že každá z nich sama o sobě nebude stačit, abychom opravdu hodně snížili emise CO2. A zároveň, abychom si udrželi konkurenceschopnou evropskou ekonomiku. Rozhodně platí tři požadavky. Energetická účinnost, výzkum a vývoj a celková koordinace toho, co budeme dělat, abychom snížili emise. Když se podíváme na tu poslední věc, na monitorování změny klimatu, to je jakýsi veřejný statek. To sledovat musíme. Musíme se zamýšlet nad tím, jak je snížit. Ale ať uděláme, co uděláme, musí to projít celkovou kolektivní koordinací, jinak to nebude účinné. Evropská unie se více než 10% podílí na všech emisích. A proto potřebujeme politickou volbu, abychom se postavili do čela. Potřebujeme evropské vedení, aby se k nám připojily i další země. A náš průmysl snižuje emise CO2. A naprosto zásadní je výzkum a vývoj, abychom dospěli k nízkým emisím uhlíku a k nízké spotřebě. tomto rámci do roku 2020 potřebujeme systémy, které jsou efektivnější, výkonnější, potřebujeme obnovitelnou energetiku, samozřejmě budeme potřebovat studie proveditelnosti, protože je možné, že budeme také muset ukládat uhlík. Takže bezprostřední cíl, který je opravdu naléhavý, je ten, že, jak všichni víme, těch 20%, ta 20% energetická účinnost, to je ten náš cíl pro 2020, bude obtížný, takže nejdůležitější bude pokusit se toho stejně dosáhnout. Možná, že bychom měli víc tlačit na energetickou účinnost v budovách. Musíme si naplánovat další kroky. Musíme se zamyslet nad tím, jak usnadnit investice do energetické účinnosti. A možná budeme potřebovat inteligentní sítě a energetické poměřování spotřeby. Děkuji. Děkuji mnohokrát pro And, uh... přispění za ITRE. A pokračujeme s Danielem Jensenem. Thank you, Chairman, and... Děkuji, pane předsedo. A děkuji také Kristu Davisovi za vynikající pracovní dokument. Ve většině zemí je Národní vědecká akademie. Ve většině zemí, ale v žádné, v žádné zemi žádné z těchto akademií se nepochybuje o tom, že máme skleníkový efekt, že dochází ke globálnímu oteplování a že změna klimatu je částečně způsobena chováním člověka. V jediné z nich to tak není. Takže mluvit o tom, jestli je to problém způsobený člověkem nebo ne, podle mě vůbec nedává smysl. Když se podíváte na to, kolik vědců říká, že je to problém, 95% z nich říká, že je to velký problém. A pokud někdo z vás má pocit, že ho bolí srdce, jde za lékařem, lékař mu řekne, je to závažná věc, vemte si nějaké léky, většina z vás to udělá, ale pak si třeba řeknete, že chcete druhý názor, druhý lékař řekne to tež, tak si řeknete, chci třetí názor, chci 98 názorů a všichni vám řeknou, že je to závažný problém, ale pak si řeknete, že chcete 100 názorů a dva vám řeknou, já si nejsem úplně jistý, jestli máte problém. Já si myslím, že si stejně ty léky vezmete. Takže podle mě tato diskuze je až trapná. Nicméně Máme tady v tomto poslanci, dokonce v tomto výboru, řadu kolegů, kteří o tom pořád takto mluví. A to mi přivádí k tomu, abych řekl, že bychom se možná měli pokusit dohodnout na něčem jiném. Na něčem nepochybném, na něčem, na čem se asi shodneme všichni, když si myslíte, že změna klimatu problém není, nebo když si myslíte, že ji nespůsobil člověk. Uh, asi se shodneme na tom, že stoupnou ceny fosilních paliv. Podívejte se na ceny ropy. Pokud budeme v situaci, kdy Čína poroste tak rychle, jak roste teď, což je asi 8% za rok, když se to stabilizuje na 8%, tak výpočty ukazují, že v roce 2030 bude ropa každý den využívat 90 milionů ropy, barelů ropy. Dnes to je víc, než dnes využívají všechny země světa. Takže ceny opravdu porostou prudce. Takže i když to nevidíte jako problém životního prostředí, jde o to, kdo bude nejvíce konkurenceschopný v budoucnu. A jistě se všichni shodneme na tom, že nejkonkurenceschopnějším regionem ve světě by v budoucnu měla být EU. Takže na to bychom se měli zaměřit. Včera byla schválena nová vláda v Dánsku a tato vláda předložila program. Nová dánská vláda se tedy zavázala, a bude to zákon, že sníží naše emise CO2 o 40 do roku 2020. Polovina veškeré spotřeby energie v roce 2020 bude z větrné, z větrné energie. V roce 2035 100 veškeré elektřiny a tepla bude z udržitelných zdrojů. 100 v roce 2035 a v roce 2050 budeme 100% neutrální. Takže nevím, jestli se to dá udělat, ale za pár měsíců to v mm, Dánsku bude zakotveno v zákonu, takže já opravdu doufám, že přispěje celá řada dalších zemí a opravdu doufám, že z toho uděláme i evropskou legislativu. Děkuji. To je dobrá zpráva z Kodaně. To je výborné. Z Kodaně jsme měli špatné zprávy a teď máme z Kodaně dobré zprávy. A s touto zprávou jsme spokojení. Karl-Heinz Florenc. Já jsem také vždycky rád, když slyším dobré zprávy ze členských států, protože to bohužel v této záležitosti není vždycky tak. A proto bych chtěl, abychom skutečně se podívali na to, co jsme opravdu rozhodli a co jsme doma zrealizovali. A mohu vzít hned příklad Německa. Tady vím skutečně velikou disparitu, veliký rozdíl a proto také nepatřím k těm, kteří tak přehazují čísla. Navzdory tomu existuje zásadní číslo, zásadní údaje ve zprávě, eh, s kterými souhlasím. Potřebujeme tato čísla, potřebujeme i lhuty, protože když někdo chce dlouhodobě podnikat, pak musí mít k dispozici eh, podnikatelské údaje. Nemá-li je, nemůže investovat. Tak jednoduché je to. A proto potřebujeme takové dlouhé lhuty. Nová elektrárna, eh, která třeba na plyn je provozovaná 40 let, tak musíte vědět, eh, jak to tam bude stát ještě ze 40 let. A kolegovi Kramrovi bych řekla, řekl, pardon, já teď reaguji na nejrůznější kolegy, kteří tady hovořili panu kolegovi Kramerovi. Můžeme říct, že to jsem slyšel už na našem výboru, byl jsem zpravodaj a promiňte, někdy, eh, budu-li osobní, někdy mám dojem, že když dneska člověk hovoří proti změnám klimatu, eh, tak je velmi populární. Eh, a my, kteří tady děláme tu mravenčí práci, my prostě těžko publikujeme naše názory, zatímco když se někdo postaví a řekne, klimatická změna neexistuje, tak má okamžitě mnoho posluchačů. Eh, my prostě potřebujeme inovaci a udržitelnost. Vždyť v tom je naše příležitost, ale my děláme chybu, že tuto příležitost nevyužíváme. Příležitost nepřijde sama o sobě nemá nožičky, musíme ji využít. A ty si Davisy, eh, Chrissy Davisy správně řekla, že zapotřebí mít plánova, jistotu v plánování, je třeba vysílat signály, je třeba eh, už pro průmysl vyslat tyto signály, průmysl je potřebuje. Eh, to rozhodnutí, o kterém se hovořilo z Kodaně, to tedy je, ale udělat něco z toho rozhodnutí, odbourat byrokracii, zestručnit zákony v plánování, to je všechno, co musíme realizovat za příštích 15, 15 let. Potřebujeme u nás se prostě tak um, eh, třeba ničí nebo se uměle převádějí eh, koryta řek a potom prostě už nebudeme mít dostatek vody na to, abychom měli vodní energii je třeba zohlednit všechny aspekty. Nevím, kolik mám času, pak tady ještě něco. Už nemám vůbec čas, jo, aha. Pak tady ještě zaznělo z úst Krise Davise, že do budoucna už by neměla žádná zpráva ztroskotat. Na to si asi, mysl, to si asi myslel na tu zprávu kolegy Ajkota, které si strašně vážím. Já bych se přiklánil k tomu, aby různé sklony uh, Eh, prostě snažit se o takové zelené, mm, odra, na, o zelený odrazový můstek v našem výboru eh, tak trochu opustit a skutečně se snažit vytvořit většinu, která se nám potom, které se podaří také něco prosadit. Vím, že třeba mm, já prostě tady to, ty zelené skokany eh, si myslím, že ti nebudou mít úspěch, že by měli trošku jaksi utlumit své snahy, abychom mohli Eh, docílit eh, eh, toho, co jsme si přece vzali. Tak zelené skokanství, teď to bude možná černé skokanství. Další řečník, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je pravda, jak říkal pan Florenc, že jsme velice často na té opravdu velmi zelené straně debaty v Evropě, ale Eh, velice často se eh, rozhodnutí, která se zde přijímají, různě rozmělňují a tak dále, rozměňují se na radě a tak dále. Někdo zkrátka musí cestou zdravého rozumu. Takže já nejsem pouze zelený, já jsem spíše zastáncem selského rozumu. Otázka je, eh, co s těmi úsporami získáme samozřejmě. A data říkají, že do roku 2009 byly eh, emise o 17,3 nižší než v roce 1990. A nyní eh, za 9 let eh, do roku 2020 zdá se, že toho cíle opravdu dosáhneme. A myslím si, že bychom měli být ambicioznější. Podporuji tu dobrou zprávu z Dánska mohli bychom klidně směřovat až na hranici 40%. Možná, že těch 40% do roku 2030 může být dokonce i příliš málo. Já si myslím, že tento cestovní plán musíme podpořit a posílit. Podpora je to nejmenší, co pro něj zkrátka můžeme udělat. Jaké jsou náklady? Podle odhadu ročně 270 eh, miliard euro. Pardon, 270 milionů. Ale když se podíváme na náklady na import energie, tak to je úplně někde jinde. Eh, zde hovoříme o 170 až 320 milionech euro. Samozřejmě eh, pravděpodobnější je ten nákladnější scénář. Eh, což znamená, že ve finále eh, uspoříme více, než kolik vynaložíme na tuto cestovní zprávu. Vytvoří se zhruba 5 milionů pracovních míst a když už jsem zmínil import energie, zde 17 eh, miliard euro ročně v roce 2030 a eh, ještě více v roce 2050, které získáme tím, že se zlepší kvalita ovzduší. Co tedy musíme udělat? Rozhodně zvýšit investice. Ten růst o 1,5% to e, povede k určitému zlepšení, ale eh, bude to zhruba o 20,5% méně eh, než v Číně, o 48% méně než v Indii, 6% než v Koreji. Jak říkal pan kolega, nesmíme zůstat pozadu. Eh, pokud chceme nakupovat energie od, niku, od jinut, a pokud chceme odsud vytlačit eh, průmysl a vytvářet pracovní místa jinde, tak prosím, ale já myslím, že to nechceme. Děkuji, Richard Sieber. Děkuji, pane předsedo. Možná, že intelektuálně to bude určitá výzva stanovit politický rámec až do roku 2040 a 50 ale myslím si, že je třeba to správně zařadit. Teď se přece nejedná o to spochybňovat klimatickou změnu jako fenomén, či ho popírat. Jedná se o to, jaký smysl má pracovat na takovém dokumentu, který máme před sebou. Myslím si, že tady děláme tu chybu, že v naší technokratické víře hmm, se snažíme vnutit všemu mechanistický systém, jako by politici mohli všechno ovlivnit. Nejpozději od doby kvantové fyziky víme, že ani fyzika nedává ty odpovědi, které chceme. Einstein říkal, Bůh eh, eh, nehraje vrchcáby. Eh, je třeba skutečně, jako když se snažíme předpovídat něco ve fyzikální oblasti a v kvantech, v kvantová teorie dokázala přesný opak. A hovoříme o nesmírně komplexním systému, jako je rozvoj naš, a vývoj naší planety a musíme eh, prostě tady to politické hledisko dát do správných mezí a neříkat jenom, co by bylo, kdyby když si někdo myslí, že v 80. po případě v 70. letech, eh, že, kdo by si byl pomyslel, že prostě padne železná opona a máme tady teď x příkladů, prostě budoucnost není tak předvídatelná, jak bychom si to přáli. A ještě jednou k těm technologickým revolucím. Ty předsedo si sám použil slovo, technologie nelze nařídit Stejně tak, jako nelze nařídit teorii relativity, důsledkem ani prostě internetový věk nebyl předvídatelný nějakým nařízením, ani správné rámcové rozhodnutí mm, nezavedlo vývoj elektrického pohonu. Je třeba, třeba skutečně pohlížet na věci s určitou skromností a uvědomit si, co můžeme dělat a co nemůžeme dělat. Ano, chceme mít dokument, kde by bylo zmapováno, kde jsme teď. A to musí být také logické. Rád bych připomněl, že jsme jediný kontinent na světě, který eh, zavedl eh, takové to opatření v oblasti CO2 a to, co tam píše Chris, že musíme mít strach, že ostatní státy eh, prostě nám o, utečou a že my ztratíme vlastně to spojení, jako by nám ujel vlak, no tak to si myslím, že tak není. Buď tedy eh, náš postup umožní využívat výhody eh, našeho Eh, průkopnictví v oblasti technologie, nebo na to bude brzdit, ale musíme si uvědomit, co vlastně chceme. Ale tady prostě pře- definovat tak, jak to chceme až do roku 2050, jak bude vypadat technologický postup, to je jako příliš dobrodružné. Mě ta naše rozprava připomíná eh, jako to, co napsal Hermann Hesse, nacisti a zlatá ústa. Tady musíme skutečně dbát na to, abychom nestratili nic s realitou, protože když se podíváme 2050 a chceme dosáhnout alespoň minus 50%, no to si skutečně myslíte, že nějaký závazný cíl 50% eh, bude ještě platit v roce 2050? No, na tomto místě musím přece jenom říct jednu anekdotu zaznělo tady varování, prostě ten časový plán až do roku 2040. Já jsem v červenci eh, zahajoval výstavu k biodiverzitě v Berlíně v muzeu a ředitel všechny přivítal a tam stojí dinosauři v tom muzeu. A on říká, a teď tam byla jako obrovská věc a ta, taková obrovsk, takové obrovské zvíře žilo před 150 miliony lety a ten prostřední má k nám blíž než k tomu velkého, ale velkému a ten žil před 67 miliony let. A potom já jsem řekl, a průmyslový věk je 200 let starý, to je 10 generací. A za těchto 200 let e, se spaluje všechno to, co vzniklo v těch milionech let. Mně nemůže nikdo vykládat, že to nemá žádný dopad na planetu. A proto je třeba prostě hledět na to, že těch 40 let je vlastně nic v poměru k tomu, co se skutečně děje. Myslím si, že naše hlava je příliš malá na to, aby pochopila, co se e, všechno stalo za těch 200 let. A proto tento scénář 2050 je snad to minimální, co musíme udělat, nebudeme-li vycházet, pakliže budeme vycházet z toho, nebudeme vycházet z toho, že člověk neovlivňuje klimatické změny, to by bylo příliš mnoho povyku pro nic. E, teď musím přece jenom uzavřít náš seznam řečníků. Teď na Rozbach a teď skutečně musím bát na to, abyste dodržovali ty tři minuty. Ano, prosím. Er Děkuji, pane předsedo. To není spravedlivé, když všichni ostatní měli spoustu času. Ale já se pokusím o stručnost. Chci také poděkovat Chrisu Davisovi. Když se podíváme, jaká je teď situace, vidíme, že v různých částech EU jsou velké rozdíly. Rok 2050 nám připadá daleko. Zdá se, že členským státům se nechce nějak moc pouštět do toho, co bychom měli dělat v dalších 40 letech. Naše země přijala novou politiku. Já si myslím, že ty stanovené cíle je možné dosáhnout. Je to otázka politické vůle, ale já mám jiný problém. A totiž, pokud budeme mít energetické monopoly v národních státech, máme jeden v Dánsku, jmenuje se Don. V podstatě budeme bránit v rozvoji zcela nových energií a budeme bránit rozšiřování osvědčených postupů a budeme bránit ve skutečném výzkumu pro energetiku. Takže místo toho, abychom dělali spoustu různých věcí, místo toho, abychom si udělali seznam toho, co bychom udělat mohli za určitých okolností, já bych dala přednost tomu, abychom prostředky a úsilí zaměřili na výzkum v oblasti energetiky. Abychom se zaměřili na tu energii, kterou už máme, třeba sluneční nebo větrnou. I na vodní energii. A můžeme také částečně využít odpad, který každý den v této Evropské unii produkujeme. A mluvila jsem jenom dvě minuty, pane předsedo. Děkuji vorbildhaft, ich muss loben. To je opravdu vzorné dvě minuty. Teď Andrea Canoni, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, gratuluji Krisovi k tomuto dokumentu. Podepisuji v plném rozsahu. Souhlasím. Je to pro nás výzva. Výzva vybrat si, na které straně barikády budeme. Evropská unie musí reagovat důvěryhodně eh, na téma eh, globálního oteplování a musí začít konečně rozhodovat. A musí se srovnat také i s nutnými důsledky. Evropská unie musí být světovým vůdcem na této frontě, nemáme žádnou jinou možnost nesmíme čekat pouze na mezinárodní smlouvy mezi průmyslovými zeměmi světa, to může přijít později. K dispozici je celá řada vědeckých dat, a e, důkaz, důkazy jsou jasné, tající let na polech a tak dále. Nicméně stále existují skeptici. E, ve Štrasburku na to byla zrovna jedna schůze e, a bylo naprosto ohromující vyslechnout si některé kolegy zde od nás z parlamentu, kteří popírali změnu klimatu a měli poněkud eh, bizarní argumenty, aspoň podle mého názoru. Eh, já si myslím, že pokud Evropa nebude dělat nic, bude jednoznačně mít nevýhodu, pokud jde o konkurenceschopnost v oblasti solárního průmyslu v rozvojových zemích. A to by byla pro nás opravdu velká ztráta globální oteplování zhorší eh, naše výnosy ze zemědělství, ale eh, objeví se i další dopady. Eh, odhaduje se i snížená biodiverzita, odhaduje se vymírání mnoha živočišných druhů, mimo jiné stěhovavých ptáků. Mnoho zvířat už se začíná chovat divně, možná, že do budoucna prostě zmizí. A to včetně zvířat, která se využívají v zemědělství zhorší se kvalita vody. E, v mnoha evropských zemích už teď e, řádí synice. což zase zhoršuje oblast turistiky, protože se zhorší kvalita vody v turistických oblastech, mohou se objevit nové nemoci, které budou ohrožovat člověka, případně se mohou objevit e, známé choroby v oblastech, kde dosud byly neznámé. My jsme si v průběhu dnešního eh, eh, včerejšího odpoledne vyslechli, co k tématu chorob řekl ředitel agentury ECDC. On konkrétně řekl, že musíme podporovat další integrování monitorovacího systému a že změna klimata jednoznačně povede k rozvoji i v oblasti výskytu nemocí. Pokud budeme mít společnou strategii do roku 2050, je to hmatatelná příležitost, jak říkal pan zpravodaj, je to pro nás um, užitečný nástroj, který můžeme použít k vyvíjení tlaku na komisi a radu, aby jednali rychle a včas. Já si myslím, že tento výbor prostě musí vypracovat jasnou politiku, která přesvědčí celý Evropský parlament. A jak zaznělo, je to jedno z nejdůležitějších témat tohoto volebního období. Plně podporuji ten dokument tak, jak je, je velice vyvážený a ambiciozní. Děkuji za pozornost. Děkujeme mnohokrát, Petr Líze. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Navzdory stručnosti nezbytné ještě přece jenom si dovolím jednu zásadní poznámku. Měli bychom se vždycky vracet ke Šternově zprávě, když hovoříme o souvislostech s krizí a klimatickými změnami. E, e, ta hospodář, celosvětová hospodářská krize ve Sternově zprávě se op objevuje jako to nejmenší ze zelkce, se kterými máme co dočinění, protože se tady hovoří o tom, že ročně budeme zažívat eh, eh, skutečně ohromný ubytek celosvětového hospodářského růstu, neučiníme-li nic v zastavení klimatických změn. Mě jeden klimatický vědec eh, snažil se přesvědčit o tom, Pane, řekl mi, pane Líze, řekněte mi jednu jedinou lékařskou metodu, jednu operaci, jeden lék, kde panuje vědecká zhoda a konsenzus stejně tak, jako ten názor o klimatických změnách. Neexistuje ani tři tisíc lékařů na světě, které by byli schopni eh, eh, domluvit se na jednom jediném prostředku lékařské nebo na jedné jediné operaci, protože tady je ohromná různorodost názoru a když jenom 20 vědců v mé zemi se dohodne na nějaké terapii v rámci vědeckého gremia, tak to jako lékař musím aplikovat. A proto bych i tady měl dělat to, co nám vědci doporučují jinak bychom se pouštěli do příliš velkého rizika. Já bych chtěl poblahopřát komisi, tady se komise kritizovala za to, že měla buď malé ambice nebo příliš velké ambice. Já si myslím, že naopak ta cesta byla zvolená správně. Je třeba diskutovat o dlouhodobých cílech, ale zároveň máme čas na jejich konkrétní formulaci. Samozřejmě nějaká linie tady od roku 90 až do roku 2050 je ctižádostivá, ale musíme si sami přiznat, že jsme 15 let promarnili eh, protože eh, vlastně teprve nedávno jsme začali diskutovat o skutečně nezbytných opatřeních. To, co máme teď na stole, je nesmírně důležité. Myslím si, že údaje jsou také tady konsekventní a měli bychom tuto zprávu podpořit správné je, že se tady oslovuje téma energetické účinnosti, protože účinnost je neoddělitelná od tohoto tématu a proto musíme nejprve dosáhnout našeho cíle 2020, ale měli bychom také definovat koherentní cíle v souvislosti s našimi snahami o snížení CO2. Potřebujeme koherentní politiku do roku 2020, pak do roku 2030, pak do roku 2040 a když nebudeme potřebovat už žádnou elektřinu, nebudeme potřebovat žádné nové kapacity na jejich vybudování. Komise je na správné cestě, měli bychom ji přinutit, aby byla ještě konkrétnější, ale rozhodně bychom ji neměli zásadně kritizovat, ale snažit se spolupracovat na prosazení této strategie. Děkuji mnohokrát. Ines a... Děkuji Ines Ayala Sena. No Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Myslím si, že toto téma již tady bylo velice široce diskutováno všemi kolegy. Já bych chtěla ještě říci, nevím, zda teda došlo ke chybě ve španělském překladu, ale v té poslední či předposlední pasáži, kde hovoří pan Chris Davis o naší příležitosti, tady se objevují dva malé odstavce, v níž doslova čtu v dobách války se věci dějí rychle. Nepočítá se peníze, likviduje se byrokracie, jde o rozhodnutí. A já toto rozhodně nezdílím. Chápu, že pan Davis používá tuto retoriku katastrofickou, aby nám ukázal ten význam rozhodnutí, která musíme učinit, ale já bych chtěla tady upozornit a pana Davise na to, že by prosím pěkně tyto řádky se v té zprávě neměly objevit, protože se zdá, jako kdyby nejlepší svět byl, když existuje válka, protože pak nejsou žádné problémy s byrokracií a dochází k rychlým rozhodnutím. Já rozhodně nesouhlasím s těmito řádky. A tady v další pasáži se říká zase eh, v prostředí války a tak dále, ale Eh, chápu, že skutečnost, že nám chce říci, jak je to důležité a jak ehm, významná jsou naše rozhodnutí, tak prosím pěkně toto přirovnání, jak si e, není dobré. To nás rozhodně neupravňuje k tomu, abychom pozitivním způsobem hovořili o období válek. To tedy rozhodně ne. Děkuji. Sophie Mnohokrát děkuji, Sofie. Děkuji, pane předsedo. Já nechci opakovat to, co již tady zaznělo. Naprosto souhlasím s tím, že dokument, který byl zveřejněn, dokument pana Davise je velice dobrý dokument. Pochopila jsem vaší anekdotu. Jsem s vámi zajedno v tom, že je třeba definovat tady nějaké cíle pro snižování znečištění. Ale Domnívám se, že nad rámec té myšlenky zavádění závazných věcí je třeba skutečně zohlednit naše podniky, naše podniky, kteří trpí již dostatečně závaznými eh, opatřeními a závazky eh, v omezování jejich výroby. Já si myslím, že Potřebujeme v Evropě krásnou, ambiciózní průmyslovou politiku ve smyslu podpoření výzkumu, abychom skutečně zejména podněcovali transparentní výzkum, který by ukázal, že Evropa má své prostředky prostřednictvím regionální politiky a politiky soudržnosti, má dostatečné prostředky pro to, abychom podpořili výzkum, inovace. A zdalo se, že těch 350 miliard eur politiky soudržnosti do regionální politiky, zejména na té koleji výzkumu a vývoje bylo příliš málo využito těchto prostředků. Některé státy dokonce využili pouze 20 zatímco v tomto roce jsme se dostali na třetinu těchto nákladů, eh, s kterými se počítalo. Ano, potřebujeme ctižádistivou politiku v ekologickém prostředí. Tady s tím všichni souhlasíme, ale potřebujeme také takovou politiku výzkumu a takovou průmyslovou politiku, která by podporovala hospodářskou soutěž, která by podporovala naši soutěži schopnost, která by podporovala využívání obnovitelných energií, například eh, využívání břidličného plynu. Potřebujeme skutečně eh, toto vše podpořit v Evropě, abychom ji posílili v tomto těžkém období. Děkuji mnohokrát. To byla tedy naše rozprava, nesmírně bohatá, co do ideí, příspěvků a jistě stojí za to, abychom o tom takto obširně diskutovali. A teď bych si dovolil dát slovo komisi z DG Klima. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat panu Davisovi za velice zajímavý dokument, a za velice živou plodnou diskusi. Já bych řekl několik věcí, zašel bych eh, do detailů, pokud jde o několik věcí, které se zmínily v diskusi. První věc, eh, to propojení této, tohoto cestovního plánu s mezinárodním programem. Eh, máme několik měsíců do Donorbanské konference a důležité je, že v Cancúnu se světové hlavy státu shodli na cíli těch plus dvou stupňů, to je cíl stanovený IPCC, takže globálně dva, ty dva stupně jsou přijímány a v Cancúnu e, se rovněž dospělo k dohodě eh, mezi rozvinutými a rozvojovými státy, že se zaváží k snížení 18%, 80% eh, veškerých světových emisí. Takže světová situace je taková, že probíhá aktivita a závazky na celé, celosvětovém poli. My jsme to analyzovali v rámci cestovního plánu, což není konzistentní s tím eh, dvoustupňovým cílem, ale je to krok vpřed od Kyotského protokolu, kdy se hovořilo pouze o rozvinutých zemích. Další věc. Slyšel jsem několik komentářů, pokud jde o smysl této, tohoto cestovního plánu. Hovořilo se že, o tom, že toto je eh, příliš plánování příliš do budoucna, že se předpovídá, jak bude svět vypadat v roce 2050. Já si myslím, že je důležité u této cestovní mapy zohlednit to, že je to analýza na základě toho, co víme teď a je to možný návrh doporučení dalších kroků, jaké jsou klíčové technologie, do čeho musíme investovat, jakým způsobem musíme provádět výzkum a vývoj, jaké jsou největší příležitosti pro Evropu, eh, co jsou výhody, co jsou nevýhody. A na tomto základě, na základě pochopení těchto dát, musíme navrhnout další kroky pro vytváření nové politiky. Dále, pokud jde o ty milníky, ty milníky jsou velice zásadní věc v tomto cestovním plánu, protože představ, protože to je přesně to, co po nás žádá průmysl. To znamená jasnější, dlouhodobější politika, tak aby mohli sami řídit své investice. E, často zde zaznívalo, že hovoříme o investicích, které jsou činěny na období 20-30 let. To znamená, že investoři potřebují dlouhodobou perspektivu a právě v tom jim milníky mohou pomoci. E, cíle žádné nejsou, zejména proto, že cíle jako cíle EU 2020 Eh, zahrnují v podstatě mezinárodní kredity, tyto a jiné interní redukce emisí. To se musí zohlednit. A poté otázka linearity. Není to lineární a je proto důvod. Ten důvod je ten, že některé technologie se objeví pouze na základě konkurenceschopnosti a poslední, pokud jde o CCS nebo elektrifikaci dopravy, to, to jsou technologie, které se ve velké míře objeví pouze po roce 2025. Dvě otázky zodpověděla paní Jordan, myslím, zejména pokud jde o náklady pro spotřebitele. To je důležitá otázka. Já si myslím, že v dopadové studii máme i podrobnější analýzu tohoto aspektu, konkrétně co to znamená pro domácnosti v, v dlouhodobějším horizontu, ale ta cel, ten celkovější pohled vidíme z potřebných investic a úspor paliv, která, ke kterým na základě těchto úspor dojde. Ty investice odhadujeme zhruba na 270 miliard eh, ročně, eh, přičemž eh, nejprve budeme mít zhruba stejné úspory, ale v podstatě jde o posun toho, jakým způsobem tyto výdaje budou prováděny. A to je ta velká výzva, jak budeme tyto investice financovat do budoucna. Rovněž zde byla otázka související s jadernou energií. V těch scénářích, které jsme si naplánovali, jsme brali politiky tak, jak jsou v různých členských státech. Ta analýza samozřejmě proběhla před nehodou ve Fukušimě. E, například to znamená, že v těch scénářích, které máme, máme postupné, e, postupné vyřazování jaderné, jaderné energetiky v Německu, protože to už tak bylo i v předchozích politických rozhodnutích, takže v našich scénářích pro rok 2050 nemáme jadernou energetiku v Německu vůbec zastoupenou. A kromě toho jsme tyto studie zakládali eh, na stanoviscích členských států k jaderné energetice obecně. Děkuji. Děkujeme vám, eh, Štefan Ferkoc, a děkujeme za vysvětlení tohoto cestovního plánu ze strany komise. Eh, chce Chris Davis reagovat a schrnout celou debatu? Chairman. Mr. Pirillo. Děkuji, pane předsedo. Když si, jestli si vzpomínáte, kolegové, na výboru pro průmysl máme určitý postup, písemný postup. Výbor pro průmysl je odpovědný za účinnost obnovitelné zbroje a sítě. Takže pokud máte nějaké konkrétní pozměňovací návrhy k těmto věcem, měli byste je předložit eh, k té zprávě kolegy a myslím, že lhuta je příští úterý, pokud vím. Rozhodně příští týden, to vím. Pokud je o mou zprávu, pošleme to na překlad konce měsíce a já jsem uvažoval o tom, že bychom se asi za tři týdny, než to pošleme na překlad, sešli se stínovými zpravodaji za účelem výměny názorů. Rád bych navázal na spoustu věcí, které tu zazněly. Rád bych něco řekl o sopkách pana Rossiho a tak dále a tak dále. Dan Jorgensen to ale vyřídil celkem dobře. Já myslím, že většina z věcí, které tu zazněly v průběhu diskuze, ukázala, že tady máme rozporuplné názory, nebudu ztrácet čas ve výboru, nebudu to procházet jedno po druhém. A ještě na závěr eh, k té prosbě Karlhance Florence, abychom tady měli určité partnerství. Je jasné, že by bylo dobré, kdyby se podařilo nastolit nějaký koncensus mezi skupinami, alespoň do jisté míry, a dosáhnout dobrého výsledku při hlasování u návrhů, které snad podpoří do značné míry tu cestovní mapu. A také, abychom podpořili cíle a milníky, které s tím souvisí. Asi bych se měl omluvit za formulace v tom dokumentu, pokud to některým kolegům vadí, ale to je historická skutečnost, že válka stimuluje technologický pokrok, ale i jiné události stimulují technologický pokrok. Například, když si stanovíte cíle nebo milníky, jako třeba američané v 60. letech, když si dali za ambici, že doletí na měsíc, ale stanovit si cíl, stanovit si milník znamená, že stimulujete nějaké kroky, zvlášť pokud jsou to věci proveditelné. Všichni víme, že rok 2050 je hodně, 2050 je hodně daleko. Všichni víme, že už dávno budeme pod drnem, než dojdeme k roku 2050. Takže to nebudou ambice, za které budeme odpovídat my, pokud je nenaplníme. Ale ta ambice pro rok 2030 a 2040 je mnohem důležitější a já doufám, že komise ne v útvaru pro životní prostředí nebo změnu klimatu, ale komise obecně toto všechno předá kolegům, kteří teď pracují na cestovní mapě pro energetiku a zatím se nerozhodli, jestli si staví, stanoví nějaké milníky pro mm, střednědobý horizont, nebo jestli to všechno nechají na ten rok 2050. Ale Karl Heinz mluví o partnerství. A největší potenciál pro partnerství je to, že mnozí z nás tady chtějí stanovit ambiciozní cíle pro snižování eh, plynů, skleníkových plynů. Chceme přinést nějaký příspěvek světu v tomto ohledu a chceme také stimulovat hospodářský pokrok a investice. A celá řada odvětví, především energetický sektor, po nás chtějí totéž. Oni říkají, že potřebují dlouhodobé signály. Oni potřebují určitou jistotu, pokud mají investovat miliardy eur. A to my musíme udělat. Dobře. Takže máme pracovní dokument. A já myslím, že na základě naší debaty z toho bude návrh zprávy a pak ten postup znáte. Vrátíme se k té věci za nějakou dobu a posoudíme návrh zprávy. Děkujeme Chrisu Davisovi ještě jednou za tuto první rozpravu. Teď se dostáváme k bodu 15. Ještě jednu cestovní mapu, a sice v evropském přepravním prostoru a naším zpravodajem je Bogoslav Sonik, zatímco za příslušný výbor to vede pan zpravodaj Martin Kroš. Transport je... Dobrá, děkuji, pane předsedu. Doprava je základem naší ekonomiky, naší společnosti a přispívá e, k ekonomickému růstu a vytváření nových pracovních míst. Rozvoj dopravy musí být udržitelný. Je to globální sektor. A proto potřebujeme spolupráci na mezinárodní úrovni a potřebujeme také celou řadu iniciativ na nejrůznějších úrovních. V mém stanovisku k evropskému dopravnímu prostoru poukazuji na to, že pokud je to možné, Měli bychom přejít k vozidlům, která nepohání fosilní paliva, protože taková vozidla nejsou tolik škodlivá z hlediska emisí. Především emisí CO2 a, a síry. Za druhé, je potřeba omezit emise z energií za použití odpovídajících technologií ve spalovacích metodech. Já podporuji výzkum takovýchto technologií a také jejich uplatňování v dopravě. Masový přechod k novým technologiím v dopravě také potřebujeme a proto musíme zohlednit, jak to vypadá teď, v současné situaci, zvlášť v členských státech. Evropská komise měla podpořit i finančně panevropskou síť železnic. To znamená v podstatě kamiony na kolejích. Abychom přepravovali kamiony po železnici. A toto doporučení platí zejména pro ty oblasti, které zatím zaostávají v tomto ohledu. A proto si myslím, že je důležité, abychom naše budoucí opatření zaměřili na to, že se budou zmenšovat rozdíly ve vývoji infrastruktury mezi jednotlivými regiony a zeměmi v Evropě. Jsem si vědom toho, že přechod k novým technologiím v dopravě je nákladný a také časově náročný. A proto spotřeba fosilních paliv a snižování této spotřeby představuje nejsadnější způsob, jak omezit eh, emise v dopravě. A chci také zdůraznit význam Evropské komise při takových opatřeních, protože Evropská komise by měla spustit kampaně ve prospěch nových alternativních způsobů a typů přepravy. Děkuji. Děkuji panu Soníkovi. Teď eh, stínový zpravodaj Ines Ayane Sender. Gracias, presidente. Sí, yo en primer lugar... Eh... Dovolte, abych nejprve poděkovala mm, mému kolegovi a myslím si, že i tady povedeme velice důležitou debatu. A teď komise přichází s horizontem 2020 až 2050 pro nezbytná roz, pro přípravu nezbytných rozhodnutí v takových sektorech, které potřebují dlouhá období pro toto rozhodnutí, protože to jsou, buď se to týče infrastruktury nebo změny v oblasti vozidel nebo v oblasti používání paliv a stále více také ty elementy, ty prvky zahrnující správné plánování, protože eh, když se podíváme například na městské plánování, vidíme, že města se obracejí na Evropskou unii a žádají podporu eh, pro to, aby mohli čelit těm novým výzvám při eh, jejich eh, urbanistickém rozvoji protože se jedná o neomezování mobility. Eh, aby to nebylo jako v minulosti, když se podíváme na to, tady skutečně byl určitý zkrat mezi tím, co byla ta žádaná mobilita a hospodářský vývoj v současné situaci krize zejména s enormní eh, soutěží, ta hospodářskou soutěží, která roste v globálním ohledu, eh, kde logistika hraje stále větší význam a proto nelze omezovat mobilitu, naopak je třeba podpořit veškeré investice do této oblasti, aby se zamezilo drastickým změnám v mobilitě. Protože víme, že ekonomika funguje zejména na základě mobility. Eh, moc bych si přála, abychom šli trošku více do hloubky, co se týče celých těch, veškerých těch urbánních aspektů Eh, jak z ekologického, tak i z jiných hledistek eh, je třeba hovořit také eh, o budování nových cyklistických stezek, protože to také souvisí s podporou zdraví občanů a tak dále. Logistika, přepravování zboží, protože ve městech máme takovou tendenci k tomu řešit problémy z ekologického hlediska a omezit přístup osob, ale eh, no, neomezujeme eh, pohyb zboží. Myslím si, že je třeba, abychom tady šli trošku více do hloubky, abychom podpořili eh, inovativní přístupy týkající se logistiky a přístupu k digitálnímu trhu je třeba snižovat potřebu logistiky eh, v pohybu výrobků, protože tady je nutno čelit této městské logistice a to je věc, kterou já bych ráda v zesílené míře zohlednila v naší zprávě. Co se týče mezinárodní úrovně, i tady je důležitá mobilita. Až do roku 2050 je jasné, že co se týče rozhodnutí uh, v oblasti lodní dopravy a v oblasti letecké dopravy. To všechno jsou eh, důležité oblasti ve spojení se snižováním emisí E, s používáním e, paliva, které povede ke snižování emisí. A víme, že tady jsou i snahy Spojených států, ale jsou tady také různé machinace a proto je nesmírně důležité, abychom využili naši kapacitu Evropského parlamentu, abychom posílili a skonzolidovali mezinárodní dohody, které je nutno posílit e, v tomto ohledu. i v těch globálních dohodách, jak už jsem řekla. Komise dá 19. října na stůl svůj návrh týkající se nových transevropských sítí. Tady budeme mít jistě nový pohled na věc a proto i tady bychom měli posílit i tento aspekt z pohledu našeho výboru abychom zohlednili ten modální pohled, eventuální změnu či střídání druhů dopravy podle vzdálenosti, abychom snížili eh, negativní dopady této mobility. A stejně tak, jak správně poznamenal pan předseda, v naší krizi panuje nezbytnost restrukturalizace, zejména v tomto přechodném období, kde dochází ke zničení pracovních příležitostí. sectores que creíamos, eh, digamos, que, que, estaban, que habían llegado para siempre, pues yo entiendo que... Eh, chápu, že v určitém ohledu Eh, musíme dát také volnou ruku komisi, aby se dosáhlo lepších výsledků eh, ve vytváření zelených pracovních příležitostí. Sice o tom stále hovoříme, ale na evropské úrovni jsme ještě nebyli schopni systematickým způsobem uh, vytvořit příslušné sociální doložky pro tvorbu nových pracovních příležitostí pro nové trhy z ekologického hlediska. Jako například vezmeme-li elektrický vůz, není-liž pravda elektrický vůz, tady máme jako určitý produkt, který nám může vyřešit celou řadu problémů, ale například z ohledu bezpečnostního aspektu je tady potřeba naprosto změnit sektor údržby takovýchto druhů vozidel. A tady jsme zatím ještě nic nepřipravili pro dotyčné odborníky, kteří by to potřebovali, že? protože i tady je potřeba změnit kvalifikaci dotyčných pracovníků v udržbě elektrických vozidel. Eh, de manera seria. Y finalmente los aspectos económicos de incentivación o... A z ekonomického pohledu eh, je třeba s ohledem na externí náklady identifikovat eh, příslušné Příslušné nezbytné stimuly proto, abychom stále více propojili osu sever a západ-východ. Je třeba zohlednit také aspekt propojení periferie a centra a ráda bych podpořila kolegu Sonyho v tom ohledu, že v tomto transitním období je třeba souhlednit ty velké rozdíly, které existují mezi jednotlivými regiony a mezi jednotlivými státy, protože některé státy například mají úplně zavřenou síť mobility eh, v mnohých aspektech, například lodě, přístavy a tak dále. A tady zase máme jiné státy, které se snaží, jak bych to řekla, no snaží se, jak bych to řekla praví paní řečnice, aplikovat eh, jiné struktury, a snaží se zavádět své vlastní infrastruktury a vlastní dopravní systémy. I tady, domnívám se, měli bychom tady správně identifikovat ty rozdíly a musíme vést stále v patrnosti že je třeba počítat také vždy se nezbytností snižování emisí a to musíme zohlednit i v přípravě naš těch zelených profesí, o kterých již jsem hovořila. No. Děkuji bardzo, eh, paní posel Ines Jela. Mnohokrát děkuji, paní Ayala Sanders. Nyní dostává slovo pan Genian. Možná, že to není spravedlivé, ale rád bych vás omezil na tři minuty. abychom mohli postupovat podle pořadu jednání. Děkuji, pane předsedo, já se opravdu pokusím o stručnost. A já využívám čas i za pana Skilakakise, který odjel do Nizozemska aby nizozemskému premiéru vysvětlil určité věci o Řecku. Já myslím, že to je velice důležité, takže jsem tady rád za něj. Pane předsedo, chtěl bych vám jako zpravodaji poděkovat za vaši zprávu. Ale byl bych rád, abyste byl ambicioznější. Evropská komise byla velmi ambiciozní a to je možná jeden z důvodů, proč se mi líbí ty cestovní mapy. Ty jsou velmi ambiciozní. Jediná závažná otázka, kterou si musíme položit, zní, jak naplníme cíle, které nám stanoví v těch cestovních mapách. Abychom si osvěžili paměť, máme v cestovních mapách mimo jiné využití méně konvenčních automobilů na evropských silnicích do roku 2030 a úplně je vyřadit do roku 2050. To znamená, že za 40 let bychom neměli žádné automobily na konvenční palivo v evropských městech. A musíme také snížit nízkouhlík, nebo zvýšit nízkouhlíkové eh, nízkouhlíková vozidla nebo v letectví. Pardon. To je revoluce, to nejsou jenom malé kroky. A upřímně řečeno je to správné. My revoluci potřebujeme. Potřebujeme v dopravě revoluci. Stejně tak jako v odvětví, o kterém jsme před chvílí mluvili v souvislosti se změnou klimatu obecně. Abychom byli revoluční, jsem přesvědčený o tom, že potřebujeme mnohem více inovací, výzkumu a vývoje. A to bude zásadní pro úspěch cestovních map. Je to velice důležité, protože když to neuděláme, řekněme si to otevřeně, za 20-30 let budeme jezdit v indických, brazilských, čínských elektromobilech. Taková je realita. A když to neuděláme, tak budeme jezdit v autech, která pocházejí ze zemí mimo Evropu. A stát Kalifornie ve Spojených státech nyní zvažuje, že nakoupí rychlo, ko, rychlo vlaky z Číny místo z USA. Já se na to dívám stejně. A proto jsem spokojený eh, s cestovní mapou Evropy, eh, pardon, komise. Je tam ten princip uživatel platí a znečišťovatel platí, ale my si uvědomujeme, že náš návrh musí být trošku lepší než návrh komise. Musíme internalizovat externí náklady. Já si myslím, že to je zásadní. A kromě toho, abychom umožnili skutečnou konkurenci, potřebujeme tu internalizaci externích nákladů. A také musíme bojovat proti státním monopolům na místní úrovni. Na místní úrovni máme příliš mnoho státních monopolů. A tady mluvím o odvětví dopravy. A to brání novým inovativním podnikům, kteří prosazují čisté energie ve vstupu na trh. A to je proto podle mě naprosto zásadní, abychom mohli modernizovat naše dopravní systémy ve městech a abychom naplnili ty cíle, které nám stanovuje Evropská komise. Kromě toho musíme skutečně zrušit dotace, které jsou škodlivé pro životní prostředí. A to souvisí i s konkurencí. Protože pokud budeme dotovat produkci fosilních paliv, tak nikdy nedosáhneme cílů, které stanoví komise. Takže pane předsedo, pane zpravodaji, Chce to ve vaší zprávě o něco víc ambicí a já vám určitě rád pomohu s pozměvacími návrhy. Mnohokrát děkuji. Děkuji předem za pozměvací návrhy. Samozřejmě vaše pozměvací návrhy i návrhy vašich kolegů vítám. Určitě obohatí zprávu. A slovo nyní dostává pan Tramopulos a po něm a na rozbach. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych se s vámi rád podělil takových prvních dojmech jako stínový zpravodaj, který zastupuje zelené. Budou to tedy moje návrhy k návrhu zprávy. 60% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 dopravním sektoru není dostatečně ambiciozní. To není dost ambiciozní cíl, pokud chcete opravdu šetřit životní prostředí, chránit životní prostředí. Alespoň bychom se měli postarat o to, že ty cíle budou co nejzávaznější. Cíl snížit emise v námořním odvětví a na silnicích rozhodně nenaplňuje naše očekávání. Musíme rychle najít způsob, jak dopravu řešit. A nezvyšovat dopravu, jako to chce komise. Musíme také zvážit přechodné období a zajistit, že budeme usilovat o způsoby přepravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. A musíme uplatňovat zásadu, že znečišťovatel platí i stávající legislativu. Obecně řečeno, můžeme eh, podpořit návrh komise, ale rádi bychom zdůraznili určité aspekty. Pokud je o další aspekty, tam máme jisté pochybnosti. Například vezměme si železnice. Jak to vypadá v zemích, ve kterých je krize? Já mám z Řecka zkušenost takovou, že trojka a komise ruší dvě třetiny železnic. Odráží se v takových politikách to, o čem mluvíme? Já myslím, že Evropská unie se opravdu musí zaměřit na železnice a musí prosazovat kombinované způsoby přepravy. Neměli bychom rušit železnice, protože to je v rozporu s legislativou. Musíme také omezit počty kamionů a musíme se zamyslet nad tím, jak snížit emise eh, z takovýchto vozidel Musí to odpovídat i tomu, co děláme v oblasti vozidel osobních. Měli bychom zavést povinné snižování rychlosti pro kamiony, nejenom e, z hlediska životního prostředí, ale i z bezpečnostních důvodů. A nyní biopaliva. Stávající pravidla nezohledňují změny emisí, které vycházejí z, ze změn ve využití půdy, zvlášť když využíváme nebo nevyužíváme půdu pro produkci potravin. Musíme se nad tím opravdu zamyslet. A dokud toto nezohledníme, když uvažujeme o emisích CO2, bude to znamenat, že biopaliva mohou dokonce zhoršit situaci z hlediska emisí CO2. Biopaliva mají nahradit fosilní paliva, aby to bylo lepší. Biopaliva jistě mohou hrát určitou roli v udržitelné dopravě, ale pouze tehdy, když tento sektor bude efektivnější a omezí celkovou potřebu paliv. A jen když se změní kritérium udržitelnosti, a to tak, že zohledníme všechny dopady z hlediska životního prostředí, včetně nepřímých emisí z využití půdy. Pokud je o mezinárodní námořní dopravu, emise se musí snížit okamžitě. Mezinárodní vyjednávání nemohou pokročit kupředu, dokud regionální aktéři nevyřeší emise ve svých sektorech. Evropská unie k tomu musí přistupovat otevřeně, pokud je o nějaký mezinárodní systém, který omezí dopad změny klimatu, který způsobují plavidla. Neměli bychom jen trvat na opatřeních, která se zaměřují na podíl Evropské unie z hlediska mezinárodní lodní přepravy. Už bylo přijato rozhodnutí zahrnout námořní dopravu do těchto evropských cílů do roku 2013. A tak to bude, když se nedohodneme na žádném mezinárodním systému do konce roku 2011. A toto rozhodnutí je pak třeba okamžitě realizovat. Celkový dopad letectví na klima jako takové je třeba zohlednit do všeho ostatního, abychom lépe navrhli systémy, které nám to pomohou všechno zvládat. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní Anna Rozbach. A dále máme na seznamu pana Grota, pana Prodyho a Sofie Kony. Takže jako první nyní paní Rozbach. Mluvíme o budoucnosti, o tom, jakou cenu musíme zaplatit za budoucnost. A tato diskuze také souvisí s diskuzí, která probíhala před chvílí. Ale kolegové, nemluví tolik o dokumentu komise, jako spíše o vašem stanovisku. Já se tady chci nebo kolegové se spíše zmiňovali o tom dokumentu komise. Já se chci vrátit k vašemu dokumentu, protože v bodě 10 uvádíte, že dochází k velkému masivnímu přechodu na nové technologie. Ale to bude jistou dobu trvat. A proto je důležité zohlednit rozdílné situace v různých členských státech. A já opravdu doufám, že v některých z těchto členských států, kde ještě není úplně rozvinutá infrastruktura, nerozhodnou, že zůstanou u starých dopravních technologií, které máme my, ale že přímo vykročí do budoucna, protože to bude znamenat obrovskou výhodu, jak z hlediska produkce zboží, tak i v jiném kontextu. Rád bych se vrátil k vašemu dokumentu. Obecně řečeno mě překvapuje, že se tak trošku přeskočil námořní dopravu. Připadá mi, že to je věc, na kterou se musíme zaměřit trošku víc. A to tež platí pro vnitrozemské vodní cesty v Evropě. Vysokorychlostní vlaky, jak pro přepravu zboží, tak pro přepravu cestujících, se ve vašem návrhu také moc neobjevují. A to tež platí pro vlaky, které mají nahradit lety na krátké vzdálenosti uvnitř Evropské unie. Tím jste se moc nezabýval. A já myslím, že někteří z nás by k tomu asi chtěli předložit pozměňovací návrh. Ale nějak tam nemohu najít to 80% snížení, o kterém mluvili ostatní. Nevidím to ve vašem stanovisku, vy jste v podstatě nezměnil žádná procenta. Možná snad jen úplně na konci uvádíte nějakých 10 u paliva. Já myslím, že když se na to zaměřujeme, měli bychom být dostatečně odvážní, abychom postoupili ku předu, abychom se dostali tam, kde jsou teď v Číně. Jinými slovy, musíme přejít přímo k moderním elektromobilům s litiovými bateriemi a tak dále. Místo toho, abychom dělali takové malé krůčky, měli bychom mít odvahu udělat velký krok ku předu k něčemu, co už je teď k dispozici. Děkuji. Děkuji. Paní Rozbach? Za tento ambiciozní příspěvek? v souvislosti s eh, dopravou šetrnou k životnímu prostředí. A teď další řečníci, pan Grote jako další a pak pan Prody. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve eh, děkuji za, tuto, eh, za toto stanovisko. Já si myslím, že když chceme něčeho dosáhnout v oblasti dopravy, dopravy chceme jít správným směrem, musíme hovořit o internalizaci vnějších nákladů a tento systém důsledně použít v celé Evropě. Potřebujeme technologické předpisy, nepotřebuje naopak žádné katastrofické scénáře nebo, ne, nebo obávat se neustále, že nás zdrtí konkurence z Dálného východu nebo odkudkoliv. Potřebujeme zkrátka jednotný evropský systém, a který budeme budeme používat v celé Evropě internalizace externích nákladů. Všechno ostatní je v tom zahrnuto a potřebujeme skutečné zhodnocení stávajících dopravních systémů a musíme stát nohama na zemi. Důležité je eh, na této zprávě zhodnocení městských a mimoměstských regionů. V Evropě máme celou řadu různých situací, nesmíme bránit individuální mobilitě, na to nesmíme vůbec pomyslet, musíme naopak zohlednit různé situace, které nastávají, eh, například jak budeme řešit neměstské regiony, jak jim dáme příležitost pohybovat se, eh, dostat se do práce, a jak zohledníme demografický vývoj v těchto regionech. Eh, o tom v tomto stanovisku není nic. Eh, zatím ve všech diskusích hovoříme pouze o změnách klimatu, o ochraně klimatu. A když už se o něco snažíme, eh, když chceme mít jednotný dopravní prostor, který bude údajně konkurenceschopný a efektivní, bude to znamenat nutně zhodnocení sociálních dopadů. Musíme se podívat na to, zda ta opatření, která odhlaš, odhlasujeme, eh, jsou sociálně zodpovědná a zda skutečně umožní i do budoucna mobilitu našich obyvatelů. To je má srdeční záležitost a v tomto smyslu také předložím příslušné eh, pozměňovací návrhy. Na to upozorňovala kolegyně Ayala Zender. Sektor dopravy eh, se bude stále rozrůstat, bude stále více a více dopravy a je to naprosto logické, protože konec konců nás bude víc na této planetě eh, a eh, i v eh, budoucnu se bude civilizace rozvíjet, tím pádem musíme chápat, že potřebujeme sociální zohlednění jakýkoliv opatření, internalizovat externí náklady a nesmíme mít zkrátka pouze strach z toho, že se svět zhroutí, a poté, myslím, budeme mít dobré předpoklady získat dobré postavení na mezinárodním scéně. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Prody, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já chci hovořit pouze o dvou věcech. Jednak intermodalita tedy to rozhraní mezi jednotlivými dopravními vektory. Zejména pokud jde o rozhraní železniční a městské dopravy. Musíme hledat na trhu hráče, kteří budou dosahovat nejpřímějších energetických úspor. Eh, jakým způsobem nastavíme rozhraní mezi železnicí a například cyklodopravou a dalším. Chci také zmínit eh, nutnost zaměřit se na dopravu eh, neizolovaně, ale spíše ve všeobecném kontextu. Jakým způsobem bude uspořádaná společnost? Co tím chci říct? Nechte mi dát příklad. Například Trh stavebnictví se nyní eh, rozvíjí vlastním životem, aby se tak řeklo. Eh, jak bych to řekl? Zkrátka si dělají, co chtějí. Ceny se zvyšují, hodně se spekuluje. A my zde se musíme podívat na to, jakým způsobem můžeme nějaký trh řídit, jak můžeme redukovat množství dopravy. Pokud jde například tady o ten trh stavebnictví, jak jsem, který jsem zmínil, eh, když se zdražují budovy, zdražuje výstavba v městských oblastech, a to už jsme zažili, tak to samozřejmě bude mít dopad i na ceny v dopravě. No, já nevím, jak bych to řekl. Eh, když zajistíme, že bude k dispozici cenově dostupné ubytování blízko místa práce, tak nebude tolik dopravy zapotřebí. A e, možná, že by nám k tomu mohl pomoci třeba i systém Galileo, který by nám umožnil zavést systém spoplatnění, spoplatnění e, ujeté trasy. Takže to je přímé napojení, přímé napojení na sociální a individuální náklady. E, já si myslím, že bychom se mohli podívat na to, jak daleko lidé jezdí a účtovat jim to prostřednictvím systému Galilea. Děkuji. Dobrá, děkuji. Pan Zjebr má slovo. takže Richard Sieber. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že když hovoříme o dopravě, eh, měli bychom hovořit neideologicky a také tak diskutovat. Jako politici eh, musíme připravovat rámcové podmínky pro to, aby doprava mohla fungovat. Myslím také, že eh, rozvoj respektive politika, která je zastávajícím vývojem poněkud pokulhává. Lidé jsou připraveni přejít na nové systémy za předpokladu, že ty systémy budou fungovat. E, e, jít tou cestou pomocí zákazu je, myslím, chyba, protože e, musíme lidem umožnit prostor pro existenci. Například, když se podíváme na Brusel, nesmíme sem zkrátka zakázat vězdnější eh, dopravy, protože všichni eh, nemohou jezdit metrem, to je nedostatečné eh, a museli bychom ho vybudovat. Zkrátka je důležité poskytovat alternativy. A zde narážíme na to, o čem hovořil kolega Krote, to je ta ex- internalizace externích nákladů, to je ta centrální bod, ne u, u, jen u dopravy, ale i u, u energetických sítí, a i pokud jde o financování, je zkrátka nutné vy, vypracovávat infrastrukturu tak, aby e, občané měli možnost vzdát se svého automobilu a například přestoupit do jiného dopravního prostředku. Zkrátka alternativy. Bohužel je však třeba konstatovat, že zde v Evropě máme v oblasti železnic velice neefektivní systém. Eh, hovořili jsme o různých balíčcích z efektivnění, ale faktem je, že eh, železnice jsou stále národní věc, nikoli mezinárodní. Zkuste si objednat lístek z Bruselu do Vídně nebo do Innsbrucku, to se vám zkrátka nepodaří. Musíte jít online, a musíte být schopni si to objednat. Jinak už jsme v minulosti, ale to nemá nic společného s ideologií. E, nesmíme zkrátka myslet pouze na národní sítě, musíme myslet mezinárodně. E, když chcete e, když chcete jet z východního do západního Tyrolska, tak musíte přes jižní Tyrolsko, tam vám Italové zase dělají problémy, to je něco nepředstavitelného. Na toto se musíme zaměřit a tyto problémy musíme začít odstraňovat. Eh, pan Krote má také pravdu, když říká, že se musí provést sociální hodnocení. Eh, lidé nejezdí dopravou, protože chtějí šetřit, oni jezdí, protože musí, musí jet do práce eh, pokud nemají alternativu, tak zkrátka pojedou autem těm se pak nemůžeme divit. A zde musíme právě my něco dělat. Máme toho před sebou spoustu, ale prosím neideologicky, čistě pragmaticky musíme dát lidem příležitost, aby mohli šetřit životní prostředí společně s námi. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nyní, pan, já děkuji vám za zmínění těchto důležitých témat, eh, jako jsou například monopoly v dopravní, zejména v železniční sektoru v rámci jednotlivých členských států EU. A za to, že hovoříte o tom, jak zvýšit mobilitu. Dále má slovo pan Tatarela. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Pokud chceme konkurenceschopnou politiku v dopravě a politiku schopnou, musíme se, myslím, nutně podívat na intermodalitu a na potřebnou infrastrukturu. Jeden příklad. Když jsem jel do Štrasburku, eh, letěl jsem nejprve letadlem, pak jsem přesedl na vlak, pak jsem přesedl na jiné letadlo a nakonec jsem se tady dostal do Štrasburku. Ale eh, Eh, rád bych se tam eh, dostal rychleji. Eh, ale to potřebuji zase znát švýcarský systém železnicí. Oni nejsou součástí EU, ale oni mají velice dobře vybudovanou intermodalitu, takže kdybychom se možná řídili právě švýcarskem, možná bychom dospěli k dobrému řešení. Nyní Eh, jezdím z Bary do Curychu a poté dalším vlakem z Curychu eh, do Štrasburku, eh, místo toho složitého letadlo vlakovo letadlového řešení, které jsem používal předtím. A to je právě ta intermodalita, kterou potřebujeme. V Curychu jezdí vlaky až do samého středu města, kde je okamžitě spojení na metro, taxíky, autobusy. A všechno je to jako funguje jako eh, hodinky. Proč to tak nemůže fungovat i mimo Švýcarsko? Musíme zkrátka více propojovat eh, různé formy dopravy. Další příklad. Redukce CO2. Když chceme redukovat emise CO2, musíme redukovat dopravu. Eh, přemýšlel ale někdo někdy o tom, jak to je s loděmi, které připlouvají do Evropy Suezkým kanálem? když chtějí do Rotterdamu, musí ob- objíždět, ob- obeplouvat celou Evropu. A Rotterdam je bohužel hlavní evropský přístav. Proč zkrátka Evropa nechápe, že bychom mohli snižovat náklady mimo jiné na, na, na práci, kdybychom měli druhý Rotterdam někde ve Středomoří? To by bylo zcela jistě užitečné. Rotterdam je za normálních okolností hlavní přístav, kam všechny lodě směřují. Proč by to například nemohlo být Tarento v Itálii? To by mohlo být eh, takovým Rotterdamem Jižní Evropy. To by mohl být dobrý evropský plán, ale nechci hovořit pouze o Itálii. To by bylo užitečné pro Evropu jako celek, takováto rozhodnutí provádět. Poté začneme konečně prosazovat svá slova do reality a dosáhneme transportního systému, který bude konkurenceschopnější a trvale udržitelnější. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Než dám slovo zástupci komise, panu Santamatovi, rád bych eh, pohovořil ještě o několika věcech, o kterých se hovořilo. Já jsem navštívil Palermo eh, na zasedání EPP před několika měsíci a ukázalo se, že Eh, si vlastně vůbec nemůžete koupit lístek, jakmile nastoupíte do nějakého vlaku. A bylo mi řečeno, že do toho vlaku nesmím nastoupit a když do něj nastoupím, dostanu pokutu. A poslali mě zpátky do pokladny, kde se mi podařilo eh, za ty tři minuty, co jsem měl lístek koupit, ale eh, určitě by bylo poměrně jednoduché eh, pro eh, implementovat opatření, která by třeba tuto situaci zjednošily. A nyní tedy má slovo zástupce komise. Prosím. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaji i všem, kdo vystoupili v diskuzi. Ta diskuze byla velice povzbudivá pro komisi v návaznosti na Bílou knihu. V Bílé knize Komise stanoví cíl omezit komise do roku 2050 o 60 ale chceme také snížit závislost na ropě asi o polovinu. A omezit stále větší zácpy v dopravě. To jsou velice ambiciozní cíle. A my se domníváme, že bychom o ně neměli usilovat na základě, abych tak řekl, omezení mobility. To by podle nás bylo škodlivé pro ekonomiku a také pro sociální a územní soudržnost. A to znamená, že všechny ostatní aspekty je třeba plně využít a k tomu patří většina z těch věcí, které tu zazněly v dosavadních příspěvcích. Znamená to využití technologie, lepší využití nesilničních druhů dopravy, lepší provozování každého druhu dopravy a lepší logistiku. Společně s ambiciozním cílem pro rok 2030 a 2050 komise také navrhuje řadu iniciativ. A já bych řekl, že některé z nich jsou stejně ambiciozní jako tyto cíle mohl zmínit úplnou liberalizaci železničního trhu, ale také silniční kabotáž v přístavech, internalizaci externích nákladů, zřízení takové základní sítě, která bude multimodální a bude vycházet z koridorů a opatření, která zabrání zkreslování z hlediska daní. Takže my doufáme, že parlament tyto ambiciozní iniciativy podpoří a doufám, že a myslím, že tím mohu uzavřít své vystoupení. Děkuji. Mnohokrát děkuji zástupci komise. Chtěl bych vám položit otázku. Chci se zeptat, jestli v rámci vaší činnosti v komise, komisi Předpokládáte také financování dopravní sítě pro kamionovou dopravu, jestli chcete podpořit takovou síť. Hovořím tedy o výstavu těch tzv. železničních dálnic. V jaké míře má Evropská komise v úmyslu využít takové příležitosti? návrh pro financování bude vycházet z financování dopravní sítě, transevropské dopravní sítě. A ten návrh bude zveřejněn 19. října, pokud vím. A v tomto návrhu komise bude zvažovat zřízení základní sítě což znamená vytvoření jakési páteřní sítě, která identifikuje řadu prioritních koridorů a projektů. A v rámci těchto projektů dostanou prioritu ty, které jsou, dejme tomu, více nakloněné udržitelné dopravě, neboli Prioritní budou projekty železniční, projekty, které si budou klást za cíl vyřešení určitých e, mrtvých míst a projekty, které usnadní více modální e, dopravu a také vnitrozemské vodní cesty. Děkuji za tento optimistický hlas ze strany komise? Pan Richard Zébr, prosím. Dovolíte-li, pane předsedo, měl bych ještě jednu otázku na zástupce komise. Domnívám se, že pochází z DG TRAN. Jak vlastně funguje spolupráce mezi DG Klim a DG TRAN? A druhá otázka, jak to vlastně vypadá s koncepcemi týkající se městské dopravy. Děkuji. Prosím pěkně pana zástupce komise. Yes, um... Ano. Bývalé generální ředitelství TRAN bylo rozděleno na generální ředitelství pro energetiku a dopravu. A společně s generálním ředitelstvím pro klima tato tři generální ředitelství úzce spolupracují na přípravě jak cestovní mapy pro nízkouhlíkovou ekonomiku, tak na Bílé knize pro dopravu. To znamená, že vycházíme ze stejného scénáře, to znamená to 60% snížení emisí, které jsme si stanovili pro dopravu, pochází ze společného modelu, který ukázal, že toto je z hlediska nákladového nejefektivnější cíl pro tento sektor v rámci celkové strategie pro to 80% snížení. To byla ta první otázka. A druhá otázka, ano, městská doprava. Dalo by se říct, že v Bílé knize je kladen velký důraz na městskou dopravu, protože v rámci tohoto ambiciozního celkového cíle pro tento sektor není možné přehlížet značný podíl dopravy Samozřejmě při dopravě na krátké vzdálenosti v městském kontextu. Samozřejmě Bílá kniha nepředstavuje jen program pro komisi, takže my doufáme, že to bude také jakási vize pro orgány místní samozprávy a plně si uvědomujeme, že je třeba zohlednit otázky subsidiarity. A proto doufáme, že poskytneme nástroje, které bude možné využít na místní úrovni, které budou prospěšné. při naplňování těch konečných cílů. Mnohokrát děkuji. Tím jsme uzavřeli tento bod programu. Chtěl bych říct, že do 11. října můžete předkládat pozměňovací návrhy. A hlasovat ve výboru Envy se má 27. října a ve výboru TRAN 22. října. Takže bych vás všechny rád požádal, abyste předložili pozměňovací návrhy, které zcela jistě obohatí toto stanovisko z efektivního. A nyní přejdeme na další bod na programu. To je bod číslo 16. A je to představení studie o dopadu těžby přidličného plynu a ropy na životní prostředí a lidské zdraví. A musím otevřeně říct, že já jsem byl jedním z těch, kdo o tom debatovali, protože když jsem se v červenci s tou studií seznámila, to byla studie, kterou připravil útvar interní politiky, říkal jsem si, že je to skandální studie, velice předpojatá studie, je to v podstatě manuál pro odpůrce břidličného plynu, aby mohli zajistit, že jeho těžba v Evropě bude zrušena nebo nebude zajímavá z finančního hlediska. A to mě vede k tomu, že musím položit otázky na to, proč by parlament vůbec měl chtít tu studii s naším logem na první stránce. A uvnitř také vidíte drobným písmem, že to nepředstavuje stanovisko Evropského parlamentu. Takže já si myslím, že se můžeme ptát, jak se vyhnout v budoucnu při budoucích studiích takových, takovým střetům a jak zajistit, že takové studie budou objektivní, anebo bychom se prostě měli vyhnout kontroverzním tématům. Administrativa parlamentu se nemůže účastnit takových studií, nemůže se účastnit debaty která se snaží předepisovat politické zaměření. Ředitel pro interní politiku by měl nést osobní odpovědnost a měl by vysvětlit, jak ta studie vznikla. Já si ještě vezmu slovo v rámci této rozpravy, ale nyní rozpravu zahájíme. A prvním řečníkem je prvním řečníkem je Pan Matias Altman. Zástupce think tanku, který tuto studii připravil. A pak tady máme ještě další na seznamu. Ano, já nejprve chci vyjmenovat lidi, kteří se zapsali již do debaty tak jak vás to vidím, tak to všechno čtu. Má tam Lukačevská, Messie Marcinkiewicz, Messie Arsenis, Messie Szymański, Messie Grzyb. Vous m'inscrivez quelque part. Alors, je, euh, Pardon, monsieur eh, Pane Šimaňský, můžete zopakovat svou otázku? Představit stanoviska grup politických v systému karuzelovém, tak jak to zvykle. No, eh, my tady představujeme pozice politických eh, skupin pro použití metody karusel, jak se to normálně dělá, že ano, to je toho kolečka. Takže Madame McEwen. Děkuji předsedo, já jsem požádala o slovo, vy jste potom dal eh, slovo někomu jinému. Eh, tuto studii si vyžádali koordinátoři tohoto výboru. Je to velice vážné téma, je to, to celé to téma břidli, břidličného plynu. My možná nesouhlasíte se závěry této nezávislé studie, ale my jsme tu proto, abychom si vyslechli prezentaci této studie. O to koordinátoři požádali sekretariát a proto tu jsme. Takže prosím vás, Vyslechněme si nejprve informace o této zprávě. Myslím si, že koordinátoři měli plné právo o ní požádat. Já už jsem řekl, že to je pan Altman, který nejprve se chopí slova, aby představil tuto studii, který reprezentuje pracovní skupinu, která pracovala na tomto dokumentu. Takže dobře, tak začneme panem Altmanem a potom dostanou slovo koordinátoři, alespoň ti, kteří jsou tedy přítomní. A pak se chopí slova další osoby, které si to budou přát. Pane Altmane, máte slovo. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, Pane předsedo, dámy a pánové, požádali jste nás, abychom se zamysleli nad dopadem těžby příličného plynu a ropy na životní prostředí a lidské zdraví. A také, abychom prověřili evropský regulatorní rámec v této oblasti. A abychom se zamysleli nad tím, jakou roli může hrát břidličný plyn v budoucí nízkouhlíkové ekonomice. Já se pokusím stručně představit výsledky, ke kterým jsme dospěli a potom mohu také zodpovědět vaše dotazy. Obecně řečeno, hovoříme o nekonvenčním plynu. To neznamená, že ten plyn jako takový je nekonvenční, ale způsob jeho těžby z podzemí jako nekonvenční. Jde tady o tři typy nekonvenčních plynů, ale společným aspektem je to, že těžba tohoto plynu vyžaduje eh, poměrně velké úsilí. Já začnu dopadem na životní prostředí a riziky pro životní prostředí. A já myslím, že ten výraz riziko je vhodnější než výraz dopad. Protože my můžeme ukázat, na jaké typy rizik narážíme při těžbě břidličného plynu, ale to neznamená, že ta rizika se naplní. Ale jak říkám, třetím prvkem je to, jestli právní regulatorní rámec v Evropě je schopen ochránit Evropu před těmito riziky. Když se na to podíváme, uvidíme celkem dlouhý seznam případných dopadů nebo skutečných dopadů. První nevyhnutelný dopad je to, že potřebujete prostor. Plocha, kterou potřebujete, zmizí tu, spotřebujete při těžbě, potřebujete silnice, potřebujete přístup k těm těžebním oblastem a musíte také ten plyn přepravovat buď potrubím, anebo kamiony. A k případným dopadům nebo rizikům patří znečišťující látky, může jít o znečištění podzemních anebo povrchových vod. A je tady také poměrně vysoká spotřeba vody. A z regionálního hlediska to může být podstatné, protože zkušenosti z USA ukazují, možná, že bych vám měl ještě říct něco k tomu, jak to tam vlastně je v USA. V posledních třech až pěti letech bylo vyvrtáno asi 50 tisíc eh, vrtů pro těžbu břidličného plynu, takže jsou tady určité zkušenosti, jsou nezávislé zprávy, oficiální zprávy oficiálních správních úřadů, které ukazují některé tyto aspekty, o kterých já tady mluvím. Využíváme hydrauliku při těžbě předličného plynu, používáme eh, nebezpečné látky, a když ta eh, voda potom jde na povrch, tak může obsahovat eh, nebezpečné materiály, nebezpečné prvky. A platí, USA platí požadavky, které souvisí s tím, jaké, k jakým nehodám může docházet. Máme také určité zkušenosti s hydraulickou fakturací a ukazuje to, že jsme měli jednu velkou nehodu, kdy došlo ke znečištění eh, podzemních vod ortutí, došlo ke kontaminaci ryb a zemědělské půdy, kterou bylo třeba nahradit. A to vychází ze zkušeností z 50 vyvrtaných vrtů. A může také docházet eh, ke kontaminaci podzemní vody metanem, to je prvek přírodního plynu, a to může působit problémy i z hlediska rizika výbuchů. Také dochází k salinizaci pitné vody v blízkosti takovýchto nekonvenčních vrtů na plyn. A kromě toho je hydraulická frakturace proces, který ovlivňuje geologické vrstvy a může proto vést k malým zemětřesením o síle 1 až 3 stupně na Richterově stupnici. A všechny tyto faktory se mohou kumulovat, protože vy potřebujete velký počet takových vrtů, aby bylo možné těžit břidličný plyn. Když se podíváme na druhý aspekt dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, je to aspekt skleníkového plynu, rovnováha z hlediska skleníkového plynu při těžbě nekonvenčního plynu. A otázka pak zní, jestli je nekonvenční plyn z nějakého hlediska lepší pro životní prostředí než třeba uhlí. A to je zásadní otázka. A když se zeptáme jinak, jde o to, jestli je stejně dobrý jako konvenční, přírodní, konvenční plyn. A analýza vědecké literatury a informace, které jsou veřejně dostupné, ukazují, že přesnost takové analýzy do značné míry závisí na tom, kolik nekonvenčního plynu dostanete z jednoho vrtu. Protože emise do značné míry pocházejí z toho vrtání jako takového. Takže bez ohledu na to, kolik plynu dostanete z toho vrtu, emise vzniknou. Takže pokud jste schopní vytěžit, dejme tomu, tolik plynů v průměru jako ve Spojených státech, pak ty emise skleníkových plynů mohou být stejně nízké jako u konvenčního plynu, který se na dlouhé vzdálenosti přepravuje po Evropě. Třeba eh, ze, ze severovýchodní Sibiře do Evropy. A pokud také přímo těžíte oxid uhličitý z podzemí, jako se to dělá v jedné oblasti v USA, tak to může být stejně špatné jako třeba u uhlíku, eh, u uhlí, co se týče emisí CO2. A to rozmezí možného objemu skleníkových plynů může být ještě vyšší, pokud množství plynu, které vytěžíte, bude nižší než v průměru ve Spojených státech. Takže to do značné míry závisí na geologii v Evropě. Takže se to v podstatě musí proskoumat pro každou geologickou vrstvu a pro každý vrt. A teď se podíváme na otázku Evropského regulačního rámce. Jak už jsem říkal, otázka tady zní, jestli je Evropa dost dobře chráněná proti těmto rizikům pro životní prostředí a lidské zdraví. Nebo jestli jsou tady mezery, jestli jsou tady věci, kde bychom měli pozměnit a posílit regulatorní rámec. A první věc, na kterou musíme tady poukázat a na kterou se musíme zamyslet, je to, že nemáme žádný evropský rámec, nemáme žádnou evropskou rámcovou směrnici pro důlní činnost, těžební činnost. Těžební činnost je otázka vnitrostátního práva. A mimochodem je k tomu dobrá učebnice, tu v té studii zmiňujeme. A ta obsahuje přehled 40 zemí ze světa a těžebních zákonů v těchto zemích. A tam vidíte velké rozdíly. Takže co my máme v Evropě? Především toto je vůbec první prověrka z hlediska předličného plynu. Takže potřebujeme mnohem víc práce, abychom pořádně pochopili, jak to vlastně s evropským regulatorním rámcem je. Nedá se říct, že tady máme rozsáhlou a podrobnou analýzu. A tato počáteční prověrka ukázala, že v evropském rámci máme devět mezer a možná, že bych měl zdůraznit, že z hlediska naší analýzy tou nejdůležitější mezerou je posouzení dopadu těžby břidličného plynu na životní prostředí, protože tato analýza není požadována. Pak jsou tady další věci, které souvisejí s prohlášením o nebezpečných materiálech a to se také týká toho, jestli potřebujeme schválení k tomu, aby tyto chemikálie mohly zůstat pod zemí nebo ne. Pak je tady otázka, jestli máme ty nejlepší reference z hlediska technologií a jaká je kapacita zařízení pro zpracování vody, jak z hlediska množství protože když u každého vrtu vyzvednete nad vodu 15 tisíc tun vody, tak potřebujete tu vodu také zpracovat a dostat ji zpátky. Mám ještě čas? A pak je tady otázka příslivu pro nízkouhlíkovou ekonomiku u toho nekonvenčního plynu. Odhaduje se velice zhruba, protože zatím úplně přesně nevíme, jaké ty zdroje jsou, nemáme odhady pro to, jaké zásoby jsou v Evropě. Nej, nejlepší publikace, která je k dispozici, je ze Spojených států a to jsou jenom hrubé odhady z hlediska eh, této uhlovodíkové geologie. Máme tady údaje z USA a můžeme se podívat, jak rychle se to dá využít, ale také jaké jsou problémy. A Evropa je úplně jiná než USA z hlediska různých aspektů. A já bych chtěl nakonec zdůraznit, že ty zdroje nejsou rovnoměrně rozprostřené po Evropě. Předpokládá se, že největší zásoby jsou ve Francii a v Polsku. A navíc, když se podíváte na to, jak silná je ta vrstva těch zásob, kde se očekává, že by bylo možné těžit nekonvenční plyn, nejdůležitější a nejzajímavější je to v Polsku. A pak, když se podíváte na veškeré publikace, které se zabývají nekonvenčním plynem, především na publikaci Mezinárodní energetické agentury, která v květnu tohoto roku zveřejnila speciální zprávu, která se jmenuje Zlatý věk plynu, tak předpokládané scénáře pro dalších 25 let pro těžbu plynu v Evropě, včetně nekonvenčního plynu, uvádějí, že evropská produkce plynu poklesne o 1,4 za rok. A tak to bude pokračovat až do roku 2035. A tam patří i Norsko. Děkuji vám. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát, pane Altmane, že jste takto promluvil jménem autorů této studie. Já za chvilku předám předsednictví panu Lajnenovi. Eh, za malou chviličku. Nej... Dohodli jsme se, že nejprve vyslechneme zástupce politických frakcí, takže buďte prosím připraven eh, převzít předsednictví. Máme více než 10 lidí, takže na seznamu takže minuta 10 sekund, eh, minuta a půl bude řečnický čas. Dobrá, takže pan Cebr bude první, minuta a půl. Máme tady celkem 15 lidí, kteří se hlásí o slovo. Budu velmi stručný. Mm, my z EPP jsme měli určité pochybnosti, co se týče nezávislosti této studie. Myslím si, že to se ještě musí přeskoumat protože přece jenom tady jsou různé názory k různým organizacím a vztahy a tak dále a proto bych rád ještě vyslechl autora té studie, co říkají vůči těm výtkám, které tady vysí ve vzduchu. V současné době při současném stavu znalosti je obtížné odvozovat údaje. V této studii se spíše nalézá ta, stále ta poznámka, že je velmi obtížné pracovat s exaktními údaji, protože tato technika se používá zatím pouze v USA, protože ta naleziště se tak liší. Uh, Myslím si, že abychom si mohli udělat závěrečný obrázek, v současné době to ještě není možné a bylo by jistě smysluplné, kdybychom třeba nechali vyhotovit jinou studii jinými autory a osvětlit tuto problematiku prostě z jiného pohledu a proto bych tady neviděl jako konec této rozpravy, ale rád bych, abychom v tom pokračovali. Děkuji mnohokrát. Ano, studie po studii, studie po studii, to asi takových už bude hodně na trhu Linda. Well, I mean... Na začátku této debaty jsme měli otázku, jestli bychom vůbec tuto debatu tady měli vést. Pan místo předseda říkal, že není správné, aby tato rozprava proběhla, ale to, co se zatím stalo, ukázalo, že je to velice správné. Je to nová forma energie v Evropě a znamená velké výzvy. A pro nás ta výzva spočívá v tom, že musíme zjistit, jak je to s dopadem na životní prostředí. Musíme se zabývat tím, jestli máme regulatorní rámec a pokud se rozhodneme, že budeme tento plyn v Evropě těžit, musíme ochránit veřejnost, musíme ochránit vodu. Já myslím, že nikdo v tomto výboru by s tím měl nesouhlasit a to, eh, že se ptáme, jestli o tom vůbec máme mluvit, je opravdu trapné v demokracii, v jaké údajně žijeme. Já vím, že je tady velká lobby ať se podíváte, kam chcete. Ale my máme odpovědnost vůči občanům, abychom regulovali otázky životního prostředí. A to bychom opravdu měli udělat. A souhlasím s panem Zébrem, toto je začátek diskuze. Názorů bude celá spousta, uslyšíme řadu různých názorů, to je tak vždycky. A pak nakonec dospějeme k nějakému závěru. Musíme si vyslechnout všechny ty názory. A úplně na závěr chci říct, že v naší zemi se takovýto plyn těží. Možná, že by vás zajímalo, že já tady mám článek z novin, který napsal ministr ne z mé vlády, ale z liberální konzervativní vlády v Británii. A tam se píše, že v Británii se to teď přerušilo, protože došlo k malému zemětřesení v oblasti, kde se ta těžba prováděla. Jsou tady jednoznačně problémy, které v tomto výboru musíme projednat. Já jsem velice vděčná, pane předsedo, pane Leinene, že jste to zařadil na program, abychom se touto opravdu závažnou otázkou zabývali. Děkuji. Americký kongres také provedl velkou studii. Já tady mám usnesení e, německého Bundestagu, že také chce studii a zabývat se dopady na životní prostředí, takže já si myslím, že občané očekávají od Evropského parlamentu, že se touto otázkou budeme zabývat, o tom není pochyb. A uvidíme, co uděláme po této studii, jestli zpracujeme zprávu k celé té věci. Well, thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem se nehlásil o slovo. Udělal jste tohle, no to je výborné. Dnes odpoledne se tady dějí zvláštní věci. Já doufám, že dnes dopoledne to bylo méně zvláštní. Nicméně já nechám prostor ostatním, ta vaše zpráva mě velice zajímá. Myslím, že je velice dobré, že tu studii máme. A rád bych si o té studii vyslechl víc od pana Altmana, ale obávám se, že si to dneska večer musím teprve přečíst. A na to se těším. Děkuji. Pak, pak tady máme kolegu Šimanského. Ten má o tu zprávu rozhodně velký zájem. Ano, děkuji. Mnohokrát děkuji. Já jsem se rozhodl, že se do té zprávy trošku víc zapojím, protože mám stejný názor, který vyjádřila paní McEvans například. Musí se o tom mluvit. Já myslím, že by nebylo správné, kdybychom o tom mluvili jenom v rámci nějakého politického rámce. Musíme mluvit o faktech. Musíme mluvit o tom, jak to vypadá v terénu. Protože těmto věcem se nevyhneme. Je to proces, kterým se musíme zabývat. A já si myslím, že opravdu nedává smysl, abychom vůbec teď uvažovali o tom, jakou otázku stojí za to položit. Každá otázka, každou otázku stojí za to položit, teď bychom měli hledat odpověď. Já jsem tu studii četl před pár týdny a narazil jsem na velké pochybnosti. Například emise metanu. Výpočty, které tady předkládáte, vycházejí ze standardů pro ruskou infrastrukturu a ty jsou mnohem nižší než v Evropě. A my mluvíme o tom, co se stane v Evropě. Únik metanu z plynové infrastruktury je třikrát nižší, nejméně třikrát nižší než tam. Takže se zdá, že vaše výpočty jsou předpojaté. Druhá věc je plocha, kterou ty instalace mají pokrýt. Je pravda, že v 90. letech plocha využívaná pro vrty byla až 20 tisíc metrů čtverečních, protože nebylo možné provádět horizontální vrty. Teď je to maximálně 800 metrů čtverečních, takže já nechápu, že když teď v roce 2011 připravujeme studii, nezohledníme nová řešení, která jsou teď dispozici. Samozřejmě můžeme se zamyslet nad tím, jestli tento nový typ plynu bude na trhu proveditelný, životaschopný, ale to bude na trhu, aby rozhodl. To nemůžeme předjímat my. A mě překvapilo, že se odhaduje, nebo Odhady tržní hodnoty vycházejí z údajů ENIA, což je jeden z hlavních aktérů na trhu, jeden z hlavních partnerů Gazpromu v Evropě. Já myslím, že bychom měli být opatrnější, až se budeme vybírat zdroje informací. A proto souhlasím s tím, že tato studie, tuto studii měl připravit méně předpojatý tým výzkumných pracovníků. Protože když to dělají lidé, kteří se nějak zabývají udržitelnou energií, hrozí, že v budoucnu ta studie nebude uznávaná. Je to jeden z hlavních typů energie, to se dobře ví a proto bychom měli být opatrní. A já myslím, že by bylo jenom přirozené, že výrobce jízdních kol nebude zpracovávat studii o automobilech a studii by neměli zpracovávat lidé, kteří se zabývají komerční činností ve vztahu k obnovitelných energiích. To je úplně to tež. Děkuji. <laughs> Dobře. To jsou teď tedy tvrzení, které bych ze strany výboru odmítl, protože může se dělat studia i o šelgách, když se o, o, o šel gázu, když se prostě studuje energie. Potom tady cituji. To je prostě určitý problém, nejenom v Rusku, ale také v Americe. Saint-Chimbilieu. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat službám Evropského parlamentu za to, že dostali žádosti evropských poslanců a nechali vyhotovit tuto studii. To je první oficiální dokument, který byl vyžádán a který podává určitou expertízu o břidličném plynu a který eh, nám klade celou řadu otázek. Vidíte, že jiná situace ve Spojeném království, něco jiného je ve Francii ale eh, tady došlo k tomu, že nebylo uděleno správně povolení pro těžbu v dotyčné oblasti. Ale tady dochází k určitému zhoršení situace, eh, zejména s očekáváním toho evropského regulačního rámce. Známe studie z USA, které ukazují, že došlo k mnoha nehodám E, já jsem v dubnu minulého roku byla v USA, v Pensylvánii, abych se sešla s určitými aktéry a samozřejmě, že Eh, společnosti petrolejové vám skrývají problém, protože realita je úplně jiná. A když potom se dělá bilance, jako například v Texasu a v Pensylvánii, a dnes, pane předsedo, jsme měli možnost sledovat studii, která byla předložena kongresem pro zákaz specifické techniky pro těžbu břidličného plynu. Eh, dnes na úrovni Evropské unie je třeba vědět, že Realita v USA je obrovská bitva, která se rozpoutala mezi těmi, kteří hájí pouhé finanční zájmy a mezi těmi, kteří se brání eh, vykořišťování jejich území a eh, znevýhodňování jejich obyvatel. Uvědomujeme si soubor rizik, které existují jak pro zemi, tak pro občané. Je třeba hledat ve studii možnosti eh, výhod, jako je například nižší obsah splodin, eh, ale risky jsou ne, rizika, promiňte, jsou neakceptovatelná a v tomto období, v tomto stádiu, a tady já bych se ráda zeptala, musíme se skutečně podívat na objektivitu této studie. Veškeré pochybnosti jsou povoleny, a myslím si, že tady je třeba být maximálně obezřetný, zejména existují-li takovéto pochybnosti. A pakliže průkopníci břidličného plynu vědí, že je řada dalších otázek, Jistě mohou vyhotovit další studii, ale já bych je ráda pozvala k tomu, aby se s námi spojili, protože my jim můžeme také dát k dispozici to, co my máme, jako například naše moratorium na e, zákaz těžby břidličného plynu. A co se týče reglementace, tady jsou legislativní návrhy pro zákaz techniky hydraulického způsobu těžby břidličného plynu. A nedá jí-li nám rychlou odpověď, tak já bych ráda navrhla našemu výboru, abychom zpracovali usnesení, a abychom rozpoutali politickou debatu a chtěli a vypracovali stanovisko poslanců Evropského parlamentu k tomuto tématu. Děkuji. Eh, Jolanda Hübner. Děkuji bardzo. Proszę Państwa, przystaw... Děkuji mnohokrát. No, eh, ten dokument, eh, který před námi leží, se nezdá býti jaksi expertní studií v, ob, v této oblasti. Nalézáme zde věci, které normálně v odborných stanoviscích nenacházíme. Hovoří se tu o tom, že kapacita zpracovatelských závodů jsou pravděpodobně nedostačující, ale my víme, jaká ta kapacita je pro Boha. Eh, a nedostačující sociální angažovanost, to je rovněž něco, co jde proti směrnici. Eh, každá investice je sociálně angažovaná. Hovoří se tady Eh, hovoří se eh, tady v, v, ve formulacích jako zdá se, že to přece ve vědecké studii vůbec není použitelné. Nesmíme říkat, že si myslíme, že je něco pravda, zkrátka to pravda být musí. Říká se tu, eh, panuje představa, že očekává se, že budou výsledky. To je další velice zajímavá formulace. Ale upřímně řečeno, já si nemyslím, že toto je výrazivo, které najdeme v běžném vědeckém textu. Eh, že, se, že bude docházet k, nehodách, k nehodám. No, to se stává i v eh, po te, petroliářském průmyslu. Nedávno jsme to viděli v Mexickém zálivu. Eh, takže to není nic neobvyklého. Máme zde ty, ten 3% limit, hovoříme zde o speciální identifikaci problémů, to ale přece platí u úplně všech druhů nehod. Vždy musíme diagnostikovat, co problém způsobilo. Já si myslím, že mnoho charakteristik tohoto textu nás vede k tomu, eh, že si myslíme, že prostě toto není nestraná studie. Například celá ta otázka eh, ropovodů. Eh, možná, že ropovody jsou důvodem nehod nebo se tady hovoří o hluku způsobovaným e, těžebním zařízením, ale u ropného u zařízení také přece je hluk, tak mi neříkejte prosím vás, že dobývání břidli, břidličného plynu e, způsobuje vyšší úroveň hluku než těžba ropy. To zkrátka prostě není pravda. E, já bych chtěla na vás apelovat takto. Pokud chcete, aby se tento materiál považoval za nějaký základ dalších diskusí, tak musí být založen na řádně provedeném nestraném výzkumu, výzkumu ze Spojených států amerických. Správně hovoříme o tom, že v Americe budou výsledky teprve v roce 2012. Na základě čeho jste tedy vy přišli s těmito výsledky, prosím vás? Jak můžete tvrdit eh, v tomto dokumentu, že břidličný plyn je nějaké riziko, že by neměl být dobýván eh, na jednu stranu říkáte, že úložiště v Evropě eh, nejsou potřebná, protože nebudou mít žádný dopad do budoucna. Zkrátka s tímto textem není něco v pořádku. Dobře. Je třeba rozlišovat mezi studií, která má poukázat na problémy a mezi politickými závěry, které eh, z toho prostě vyvodí země či Evropská unie. Z toho se nevyvozuje, že by se břidlečný plyn měl či neměl využívat, ale o zadání bylo, jaká jsou zde rizika. Něco je v tom napsáno, o tom budeme diskutovat. Prosím, Edith. Minutu a půl, jinak, jinak nestihneme čas. Eh, eh, Já bych nejprve eh, ráda řekla, že tato studie byla zadána koordinátory a také tematickými odděleními. Ale ráda bych věděla, kdo jsou autoři toho textu, který leží tady na stole. Tento text nenese žádný podpis, žádné logo a věrohodnost zde stojících argumentů by měla být přeskoumána. Tady bych skutečně ráda věděla, kdo jsou autoři. Je to velmi polemické téma, je to na výsost aktuální téma a je to téma, které by se mělo skutečně eh, dohloubky diskutovat. Ale já bych teď měla ráda písemné prohlášení z roku 2011, eh, minulý týden, kde se jednalo přesně o toto téma břidličný plyn a jeho těžba. Toto prohlášení bylo podepsáno panem Bowem, mnou, Kory eh, Lapáš a paní Anou Rozbach. Bohužel toto prohlášení ztratilo platnost minulý týden, to znamená, nebude mít žádný praktický dopad. Já považuji a vš- ale za velice důležité, aby na základě této studie, na základě rozpravy, které vedeme, a na základě naší potřeby toto téma prohloubit, je třeba, aby náš výbor dal toto téma na agendu našeho dalšího zasedání. Považuji za nezbytné, abychom toto téma mohli dále prohloubit. Existují tady negativní dopady na eh, životní prostředí, na zdraví. Občané mají právo vědět, co Děkuji mnohokrát. Koordinátoři to mají na programu zítra ráno. Vittorio Prodi. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že tato studie, která byla předložena, zní důvěryhodně. Vyhrazuji si právo podívat se na ní do, do větších podrobností. Je jasné, že frakturací dochází k narušení geologické struktury podloží a e, jak bylo řečeno, může docházet až k zemětřesením. Eh, pokud jde o úniky metanu ze skalních útvarů, eh, to se zkrátka děje. A kromě toho, životnost tohoto typu vrtů je mnohem kratší než životnost běžného typu vrtů. To je jedna věc, kterou bychom také měli zohlednit. Podíváme-li se na italské případy, pokud bychom zpracovávali odpadní hmoty například e, ze zemědělství nebo z lesnictví, a e, to teď nemluvím o palivových plodinách, ale kdybychom pouze využívali náležitě odpady, které tak jako tak vznikají, mohli bychom uspořit až jednu třetinu stávající spotřeby zemního plynu. Takže zaměřme se na tuto možnost, prosím. Když chceme bojovat se změnou klimatu, používejme vše, co máme k dispozici. E, nemusíme se zaměřovat nutně na vysoce technologická řešení, můžeme se zaměřit na to, co už máme, ale je to dobrá studie a chci se na ní ještě zaměřit. Děkujeme vám. Děkuji bardzo. bardzo. Dobrá, děkuji vám. E, já budu hovořit ten velice stručné. Já nevím, proč paní Magiven říká, že eh, jsem, hledis, že jsem názoru, že by se debata neměla vůbec odehrát. To není vůbec pravda. Chci upozornit na to, že debata o břidličném plynu se odehrála už 8. března tohoto roku na plenárním zasedání a já si jsem jist, že ta diskuse bude i nadále pokračovat. Konec konců i komisař Oettinger řekl 8. března, že extrakce bez e, požehnání občanů nebude možná. I naši občané musí mít k dispozici spolehlivé informace a na tom já trvám. Já trvám na tom, že tato studie je prostě zaujatá. A je to v podstatě hotová příručka, e, jak snadno a rychle prevent, e, zabránit těžbě břidličného plynu v Evropě Komisař Oettinger v březnu řekl, že břidličný plyn je něco, co přináší víru. Je to fosilní palivo, ale vzhledem k emisím CO2 je přátelštější vůči životnímu prostředí než uhlí, než ropa. Je flexibilnější než eh, jaderná i uhelná energie. Děkuji. Dobrá. Děkuji. Eh, kolegy, kolega Kolaska. Děkuji bardzo. Pane to... Dobrá, děkuji pane předsedo. Toto je první dokument, který máme k břidličnému plynu. A proto by vás nemělo překvapovat, že to okamžitě vyvolává emoce. Protože se navrhuje moratorium na břidličný plyn, než jsme vůbec něco zjistili, než vůbec něco víme. Máme první zprávu a okamžitě se navrhuje moratorium. Tak nebuďte překvapený, že ta zpráva je tak kontroverzní. Mě by zajímalo, jestli Francie vyhlásila moratorium na jadernou energii po nehodě ve Fukušimě. Ne. A proč ne? A proč máme ve Francii moratorium na břidličný plyn? Protože 80 energie ve Francii pochází z jaderné energetiky. A proto se dá říct, že břidličný plyn je vysoce komplexní problém ze sociálního, hospodářského hlediska, z politického hlediska. A souvisí to také s, se zabezpečením dodávek energie. A já si proto myslím, že když budeme v budoucnu zpracovávat nějaké další zprávy, tak takové studie by měly zohlednit i aspekt zabezpečení dodávek energie. Pořád opakujeme, že máme problém s energií a se životním prostředím, s energií a klimatem. Tak někomu zadejme zprávu nebo studii, která posoudí také otázku ekonomiky a životního prostředí a také další aspekty. A ještě tady další aspekt. Já nejsem inženýrka, takže já se nebudu zastávat nějakých amerických řešení nebo něčeho jiného, ale pane Altmane, vy jste několikrát řekl ve svém vystoupení, že břidličný plyn je škodlivý pro lidské zdraví. A říkal jste, že ohrožuje lidské zdraví. Na straně 35 té zprávy je uvedeno, že kromě případných dopadů se nedá říct, že hydraulická frakturace má nějakou vazbu na lidské zdraví nebo škodí lidskému zdraví. Takže v podstatě podložené to není. Říká se, že občas někoho bolí hlava, ale to je všechno. Z tohohle mě taky bolí hlava, ale to asi nebude kvůli tomu, o čem mluvíme. No, máte pravdu, kolegyně, v tom ohledu, že je třeba uh, sledovat vše, ale my jsme výbor na ochranu životního prostředí a proto musíme sledovat především ekologické aspekty. i k tomu uspořádal slyšení, jestli tam budou hrát roli i jiné aspekty. Uh, ale zpráva parlamentu e, musí samozřejmě obsahovat všechno, ale toto byla studie, kterou jsme vyžádali. Další řečník, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Přímě řečeno mě e, překvapuje, jak se tato diskuse odvíjí. Jako výbor Envy my často zadáváme vědecké studie o konkrétních tématech. To jsme přesně udělali i v tomto případě. My jako parlamentáře bychom minimálně měli mít dost slušnosti poděkovat vědcům, kteří sem přišli, představili nám studii a odpovídali na otázky, které případně máme, ale nesmíme na mě útočit. Tak přece k vědcům nesmíme přistupovat, zejména ne tehdy, eh, když víme, že na univerzitě v Cornellu eh, dospěli ke stejným závěrům, podobně jako v Tyndalově centru ve Velké Británii. Tam vyhlásili moratorium a dokonce i v rámci EPA jsou pochybnosti, takže když všechny tyto studie dochází ke stejným závěrům jako studie před námi, měli bychom možná pochybovat o tom, zda se my sami ubíráme správným směrem. Takže prosím vás, eh, neútočme na toho, kdo nám tyto zprávy přináší, podívejme se na jejich politické implikace a od toho je politická debata. My jako zelení si myslíme, že tato zpráva je dalším dokladem toho, že posun směrem k břidličnému plynu není správné, správné východisko. To je naše, náš politický závěr, ale zároveň děkujeme vědcům, kteří nám tyto informace e, podali. Teď, e, bez ohledu na vědu, otázka pro Evropskou komisi. Podívejme se do kapitoly 4. O tom nějak nikdo zatím nemluví. Zde se objevuje mnoho mezer v evropských politikách. A má otázka na komisi. Co s tím budete dělat? A v mezidobí, eh, jak hodláte rozhodnout, co se stane s břidličními plyny v Evropě Eh, protože už byla identifikována jejich ložiska. Já si myslím, že my jako tvůrci politik bychom měli myslet přesně na toto, ne pouze spochybňovat eh, informace, které máme od vědců. Zkrátka vědci občas musí říkat věci, které někdo nechce slyšet. Eh, bohužel ale vědu nesmíme ignorovat. No, děkujeme. Pětra Lukaševska, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. No, Eh, dámy a pánové, já si myslím, že eh, toto povědomí o životním prostředí v Evropě už je na tak vysoké úrovni, že žádná země eh, by snad nezavedla nic, co by ohrožovalo životní prostředí nebo lidské životy. Z vědci samozřejmě lze diskutovat, kdyby neexistovaly pochybnosti, Kdyby neexistovaly analýzy s odlišnými výsledky, nedocházelo by k debatám. V debatách se ukazuje, že existují různé skupiny vědců, často s protichůdnými názory. Takže určitým způsobem to téma kontroverzní je. Zaznělo tu, že eh, existuje určitá lobistická skupina pro břidličný plen, ale upřímně řečeno, od té doby, co se řeklo, že v Polsku jsou velká ložiska eh, tohoto plynu, objevuje se u nás lobismus proti břidličnému plynu. Faktem je, že energetika je obrovský biznis a eh, když někdo získá více, tak někdo jiný naopak musí něco ztratit. A e, myslím si, že existují důvody pro tu hyperaktivitu lidí, kteří jsou pro nebo proti, ačkoliv neexistují jasné vědecky podložené důkazy, které by jasně říkali, že to, e, tento plyn je nebezpečný. Jiní jsou zase plotin. Pro, pro například my v Polsku, protože my to vnímáme jako možnost získat um, určitou míru nezávislosti, pokud jde o energetické zdroje jsme pro nebo proti uhlí, pro nebo proti jádru, pro nebo proti břidličnému plynu, když budeme proti všem těmto třem alternativám, tak co to pro boha budeme podporovat? Eh, v té studii vidíme hned na začátku, respektive čteme, že může dojít k negativnímu vlivu hydraulické frakturace na životní prostředí. Ve, své, ve svém vystoupení pan Altman řekl, že takovýto vliv vidíme jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Ale ve studii jako takové se e, toto vůbec neobjevuje. Máme, jeden případ, máme jednu případovou studii, kdy jedne, jedna, jedna žena onemocnila nádorovým onemocněním, ale já si myslím, že eh, prokázání této souvislosti je poněkud nedůsledné, protože faktem je, že i například lidé, kteří žijí blízko eh, velkých větrníků, eh, větrných turbin, tak také onemocňují. Znamená to, že máme, získávání, že máme větrnou energii zakázat? že máme zakázat tento zdroj obnovitelné energie? Samozřejmě, že ne. Musíme o tom diskutovat bez emocí. Ale souhlasím s tím, že by měla být vypracována ještě jedna studie, možná od jiných odborníků. Děkuji. Dobrá, Kryton Arsenis, prosím. Thank you very much, Mr. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem mluvil s kolegou, mluvili jsme o tom, jak to všechno zapadá do toho, to s tím plynem, jak to všechno zapadá do toho přechodu k nízkouhlíkové ekonomice, jak to zapadá do ostatních politik EU, do toho, jak chceme ozelenit naši energetiku. A jak už říkali jiní kolegové, je tady celá řada mezer, které můžeme najít a na které poukazuje i tato zpráva. Je tady celá řada mezer, kterými se musíme pořádně zabývat. Za prvé na úrovni komise. A já bych také rád slyšel, jaký postoj má komise k tomu návrhu v té studii, že i v zemích, kde se vždy těžila ropa a plyn, není žádná legislativa, která by nějak upravovala tuto činnost. A nemáme žádnou rámcovou těžební směrnici. A posouzení dopadů na životní prostředí se netýkají těžby pod 500 eh, metrů krychlových, 500 tisíc metrů krychlových denně, takže bychom s tím něco měli udělat. je tady také rýč a chemikálie, které tato, tato nařízení nepokrývá. A ty společnosti je využívají. A jak se ukazuje z té studie, aniž by o tom někdy věděli. A poslední věc, e, rámcová směrnice o vodě, jak ji je třeba přehodnotit, aby skutečně chránila vodu před nehodami, které souvisejí s hydraulickou frakturací. Je tady toho hodně, rád bych slyšel názor komise a Samozřejmě to hodně materiálu k zamyšlení pro nás. Musíme se vrátit k rámcové směrnici o vodě i k nařízení RIČ. Děkuji. Kolegové, dospěli jsme mm, na konec zasedání, už nám vypřel čas, mám tady ještě šest žádostí o slovo, to nebude možné, nemůžu vám dát slovo, ale myslím, že by bylo spravedlivé, abychom dali slovo panu Altmanovi. Komise dnes vyjádřit, se dnes vyjádřit nechtěla, budeme mít další příležitosti, kdy něco může říct komise. Já myslím, že jste si všichni vyslechli naše otázky. Takže, pane Altmane, můžete si vzít slovo a vyjádřit se k argumentům proti vaší studii, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, samozřejmě je to téma velice kontroverzní. Je to zároveň téma velice zajímavé. E, z čistě vědeckého hlediska bylo velice zajímavé tuto studii provést, jak jsme to s kolegy udělali. Objevily se zde dotazy o nezávislosti naší společnosti. K tomu chci říci toto. My jsme vznikli v roce 1982, takže máme téměř 30 leté zkušenosti. A cílem při zakládání společnosti bylo pracovat v oblasti udržitelné energetiky, zemědělství a mobility. Nicméně slovo udržitelnost tehdy ještě neexistovalo, ale byl to náš záměr. A to přesně také děláme. Znamená to, že Pracujeme také s konvenčními energiemi, se zemním plynem, eh, řešíme otázky v uhelném průmyslu a další a další. Podle mého názoru lze říci, že jsme nezávislí. Dále bych měl také zmínit to, že eh, Takto několikrát bylo zmíněno, že máme zájmy v obnovitelných energiích. To tak není. My nemáme žádné obchodní zájmy e, v této oblasti. My fungujeme pouze jako nezávislí vědci pro kohokoliv, kdo se zajímá o naše expertní názory. To jsou společnosti, včetně plynových společností, včetně e, e ropných společností, automobilových společností působící na celém světě. E, já si myslím, že všichni, všichni vědí, když se zmíníme na našich zákazníků, o koho jde. Takže my působíme opravdu mezinárodně. Pracovali jsme již pro mnoho klientů, včetně evropských institucí, národních, regionálních vlád a samozpráv v celé Evropě. Takže si nemyslím, že lze spochybňovat naši nezávislost. Zmínili jste ten anonymní dokument, který vám byl rozdán. Eh, já jsem upřímně velmi rád a je mi velkou ctí, že někdo měl čas a chuť analyzovat naši malou společnost do takových podrobností. My nejsme žádným způsobem průmyslově nebo obchodně angažovaní. Nevím, co bych k tomu měl ještě dodat. Objevila se dotaz, eh, pokud jde o data, která jsme použili, zejména o ty tržní hodnoty eh, vzané, vzaté z eh, Ionu, německé společnosti, která má vztahy s Gazpromem, eh, k tomu řeknu toto, my jsme neměli za úkol provádět eh, hospodářskou evaluaci nebo eh, evaluaci obchodních o potenciálu a taky jsme to nedělali. Takže prosím, nechápejte to tak, že v té studii je nějaká ekonomická analýza. My jsme nechtěli ani analyzovat, zda z hlediska biznesu by mělo smysl, aby evropské společnosti zahajovaly eh, extrakci netradičních, netradičních ložisek zemního plynu. Pokud jde o všechny ostatní aspekty, které byly zmíněny a o kterých zde bylo diskutováno, eh, já vám velice rád zodpovím veškeré otázky o datech, jaká, jaká jsme používali, o závěrech, které jsme učinili a o doporučeních, která děláme na základě této studie. A to je v tuto chvíli všechno. Děkuji mnohokrát. Eh, děkujeme eh, kolegové, já si myslím, že ta debata byla užitečná a důležitá. Je to začátek práce zde v našem výboru. Musíme se teď rozhodnout, co budeme v, tomto, v této věci dělat dál. Kolega Sonik eh, mi říká, že eh, tento dokument byl vypracován polskými vědci a sekretariát tam bohužel zapomněl dopsat jejich jména, takže to se dozvíme, kdo to byl. Body 17 a 18 musíme přesunout na zítřek Doufejme, že budeme mít ke konci dopoledního zasedání ještě dost času. Děkuji vám za účast, tímto je dnešní schůze uzavřena. Děkuji. Okay. Thank you.